So, ich würde jetzt unsere já nyní zahajujeme naše odpolední zasedání. A pokračovat budeme podle našeho programu, to je bod číslo 7. A sice jde o finanční disciplínu, od roku 2021 podle nařízení 1307 z roku 2013, eh, pokud se týče flexibility mezi pilíři. Jde o velmi technickou zprávu, takže koordinátoři dospěli k závěru, že nebudeme nebo nepůjdeme cestou běžného Spravodajství, to spravodajství převezmu já. Respektive převzal jsem já. Máte nyní k dispozici návrh zprávy, který jsem vás, když vám rozešlal 29. listopadu. A já navrhuji, abychom nepředkládali pozměňovací návrhy k textu komise. Na koordinátorech jsme se také rozhodli, že to všechno schválíme zjednodušeným postupem, to znamená bez eh, toho, mm, bez, bez pozdělacích návrhů. No a tak jsme to udělali také v loňském roce. Takže návrh tady je, abychom prohlásili, že za A půjdeme cestou zjednodušeného postupu a tady bych byl rád, kdybyste souhlasili s tím, že tedy nebudeme předkládat žádné pozdělací návrhy. A pak co? Nejrychleji necháme proběhnout a uzavřeme ten zjednodušený postup. Od rady jsem získal informaci, že pokud budeme takto postupovat, pak rada také bude postupovat stejně s cílem, aby to bylo co nejrychleji, to znamená, že schválí návrh komise. No a můžeme tedy přejít k tomu, že dáme slovo stínovým zpravodajům a o slovo žádá paní kolegyně Katajnen. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda vyjadřila podporu našemu předsedovi. Tady v tomto tématu bychom se museli, měli pohnout kupředu i prostřednictvím rady, protože toto téma je velice technické a naléhavé. A také, eh, jakožto zpravodajka na přechodné nařízení bych chtěla říci, že ještě máme čas eh, se na toto téma zavěřit do jara, protože je to velice technická záležitost a vyžaduje si také plynulé schválení do protože to budou seznamy na 13 týdnů a postihuje to naše zemědělce, takže je důležité, abychom tímto posílili naše zemědělství. Já tady na tomto pracuji s celým mým týmem, opravdu se těším na konstruktivní spolupráci s vámi a s dalšími stínovými zpravodaji. A prosím kontaktujte mne kdykoliv to bude zapotřebí, i co se týče tedy toho množství pozměňovacích návrhů, abychom vše mohli zpracovat urychleným postupem. Ja. Vielen Dank. Děkuji vám. E, to je dobře, že to bylo zmíněno. Já jsem to nejdříve e, neřekl. E, máme tady dva návrhy. Jeden se týká přehodných Eh, lhůt, eh, ten je vlastně technické povahy. A druhá zpráva je tedy zpráva paní kolegyně Katajnen, kde jde o politické otázky, tedy rozhodnutí o tom, jak dlouhé by měly být ty přechodné lhůty. Paní kolegyně Vrecionová. Tak hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct jako stínový zpravodaj za frakcí e CR, potvrzuji, je to velmi technická zpráva, jde pouze o to prodloužení toho stávajícího mechanismu, který funguje tak, aby fungoval i pro přechodné období. E, nicméně i my souhlasíme a apelujeme na to, aby, byla, aby to bylo přijato v co nejkratším e, termínu, tak aby mohla začít platit již na konci ledna e, příštího roku. Rada se už tomu vyjádřila 25. souhlasila bez, bez výjimky s návrhem e, komise, to vy jste, myslím, pane předsedo, zmíním. Já teda také souhlasím s postupem podle článku 52 jednacího řádu, který hovoří o tom zjednodušeném postupu. Pomůžeme tak evropským zemědělcům, kteří napjatě čekají na to, e, aby tato legislativa byla schválena tak, aby měli jistotu pro to přechodné období. Děkuji. Vielen Dank. Äh, Kollege David? My souhlasíme s předloženým návrhem a nemáme k němu žádné eh, další doplnění. Kollege Kokalis? Pan kolega Kokalis? Nebo náhradník? Děkuji, pane předsedo. Ještě. Ano, tyto národní strategické plány by měly plynule fungovat od roku 2021. Tady to intervenční období by mělo zajistit, aby tedy vše fungovalo podle stávajících pravidel SZP a proto jsou takto připraveny i ty pozměňovací návrhy a myslím si, že všichni se zhodneme na tom, že to není naše vina, že to došlo k spoždění. Doufám tedy, že vše bude přijato a připraveno do roku 2021, že budeme pracovat rychleně, analyzovat návrh komise, zpracovávat to společně s radou a doufám, že vše tedy um, správně projde díky pravidlu 52 a díky tomu zrychlenému postupu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Má k tomu ještě někdo další komentář? Ptám se, protože jiné frakce nestanovily stínové zpravodaje. Paní kolegyně McDines. Děkuji, paní, pane předsedo. Eh, já mám důvod tady eh, promluvit, poněvadž eh, mám zde skupinu irských farmářů z mého volebního okrsku. Určitě tedy farmáře bude zajímat, jestli proběhne eh, hladký přechod mezi současnou SZP a reformovanou SZP budoucnosti. A to jsou vlastně otázky, které my asi nebudeme schopni zodpovědět, nicméně můžeme se zabývat dvěma dalšími otázkami. Eh, například je to rozpočtová situace eh, během přechodného období. Znamená to, že eh, je otázka, jestli budeme eh, jestli tedy pojedeme podle rozpočtu současného, anebo podle finského návrhu. Je tam strašná spousta čísel, takže je důležité to vědět. A druhá věc je konverze během toho přechodného období je třeba, aby pokračovala eh, konverze, ne, že by se to pozastavilo a počekalo se, až bude nová společná zeměská politika. Takže toto jsou taky otázka, jak to bude a kdy to bude rozhodnuto. Děkuji. Paní kolegyně McGuinness. To vlastně je druhý bod eh, který jsem chtěl říct, máme tady dvě skupiny návštěvníků. Ta jedna, jak to známila paní kolegyně McGinnis, a druhá skupina eh, paní kolegyně Kokalis z Řecka. Vítám vás tady všechny na zasedání našeho výboru. So, ten... A pardon, ještě tady Eh, se hlásí pan kolega Sel. O, o Chtěl jen reagovat na slova paní McGuinness. Ano, jistě, že zemědělci nečekají na to, kdy bude další SZP, ale čekají na to, kdy se splní anebo eh, nějaké cíle konkrétně, a jaké cíle a směry budou v této nové politice. Spíš než, aby, že by je zajímal čas konkrétní, kdy eh, to bude. Čili nepleťme si trošku to, o co tady jde, nějaké lhuty, o to nejde tolik, jako o ten samotný obsah, samotné cíle a to, kdy, kdy také budou mít trošku spravedlivější příjmy. Vielen Dank. Und dazu werden wir ja heute Nachmittag viel Děkuji vám. Já myslím, že dnes odpoledne budeme mít eh, mnoho příležitostí eh, se o tom pobavit, poněvadž eh, budeme mít slyšení, které se bude zabývat právě tato otázka, jak to bude dál. Pan kolega, paní kolegyně Buda. No, děkuji. Já jsem se zrovna ráno setkával s farmáři a oni se právě ptají, co se bude dít v tom přechodném období a jak bude dlouhé. Čili je dobré, abychom na to měli nějaké jasné odpovědi, abychom věděli, z čeho budeme vycházet a kdy vstoupí v platnost nová SZP. Aby se tomu dali přizpůsobit obchodní eh, plány a zemědělské plány a tak dále. Děkuji. Also, <clears throat> liebe Kollegen, Kollegen, ich will die... Kolegyně, kolegové, já bych nechtěl, aby eh, ta kolega aby tato debata eh, se teď nějak přerušovala, ale o tom přechodu, o tom přechodném období, jestli to bude 2020 nebo 2021, eh, my tady jako výbor Agri se domníváme, že nutné jsou dva roky a první debatu na toto téma budeme mít eh, hned v lednu na našem prvním zasedání s paní zpravodajkou Katajnen a separátní je ale ten návrh, o kterém debatujeme teď. Eh, eh, jak říkám, je to návrh technické eh, záležitosti a mm, tady jde o to, že přesuny mezi pilíři členské země budou moci udělat stejně jako dosud. Čili s tou stejnou flexibilitou, jak se rozhodlo Eh, za poslední reformy SZP, aby tedy nedošlo k nedorozumění. Nyní se ptám, ještě někdo má do debaty, co a pan kolega Flanagan. Just in relation to... Ještě chci říct si, ve vztahu k otázce, kdy členské státy přistoupí k plné konvergenci, realita je taková, že členské státy mohou přejít k plnému sledění tak jako tak, 19 už tak učinil, takže řekněme třeba v případě Irska u, v tom přechodném období, pokud budeme chtít jít dál, můžeme tak stejně udělat, nikdo nám v tom nebrání, protože všechny členské státy tak mohou učinit. Gut, wenn es keine Kollegen, Kollegen gibt. Dobře, pokud se nikdo další nehlásí do debaty, tak eh, nyní dám slovo komisi paní Karaskolt. You won't take the floor? No. Yeah, but uh, thank you very much. Ano, děkuji. Já si beru slovo, abych poděkovala předsedovi a členům parlamentu za to, že jste ochotní také postupovat urychleně uh, a abychom tedy zajistili tuto plynulou uh, tranzici. Děkuji. Dank. Ähm, děkuji vám. Wäre das somit ähm, beschlossen. Wir hätten den takže tím jsme vlastně tento bod eh, dokončili a můžeme zasedání přerušit eh, do 15.30, kdy začne slyšení o společné zemědělské politice. Ich muss formal noch, ne? Promiňte, ještě Eh, musím formálně říci, pokud tedy není námitek proti tomu, co jsme právě rozhodli, znamená to, že budeme navrhovat přesně podle, budeme postupovat přesně podle návrhu. To říkám pro účely protokolu. Děkuji vám, takže nyní přestávka do 15.30.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 Dann würde ich vorschlagen, dass wir... Tak já tedy navrhuji, abychom začali s naším slyšením. Dohodli jsme se, že dnes odpoledne v příštích třech hodinách se budeme věnovat reformě společné zemědělské politiky. Vyslechneme si experty, kteří nás vyzbrojí pro jednání, které eh, bude začínat od ledna, abychom tedy tu reformu mohli dopracovat. Já bych eh, předeslal, jak jsem eh, zmínil už dnes dopoledne na schůzi koordinátorů, že Máme nyní před sebou nový návrh finského předsednictví na téma víceletý finanční plán. A chtěl bych eh, se zmínit o tom, eh, co by to mělo znamenat a zejména tedy v oblasti, která se dotýká práce výboru zemědělského. Chceme tedy také do debaty v rozpočtovém výboru vnést to, že jsme tedy spolu rozhodující institucí, to znamená tedy komise, rada a parlament, a že tam by nemělo být řešeno řešeny problémy jako capping nebo klima nebo relevantní opatření pro zemědělskou politiku ani přesuny prostředků mezi pilíři. To skutečně není tématem víceletého finančního výhledu. Toto přísluší parlamentu a radě k rozhodnutí. A také komisi samozřejmě. A proto chci zcela jasně říci, že nejsme zrovna nadšeni tím, co mm, se za různé návrhy dostal do toho finského návrhu. Dohodli jsme se tedy, že uspořádáme slyšení eh, jak výboru zemědělského, tak eh, ten první panel bude za e, účasti a spolupředsedání výboru Envy, e, neboť ve strategickém plánování si sdílíme kompetence. Takže já bych e, dal slovo panu Polu předsedovi. Děkuji. A, tak a, e, to je všechno v Němčině ode mě. E, děkuji vám za to, že jste dnes přišli na slyšení o budoucnosti společné zemědělské politiky. E, musím říct, že výbor Envy, ta, ten má vlastně teď hodně práce s tou konferencí COP25 v Madridu. Eh, debaty probíhají také jinde. Takže je skutečně třeba, abychom eh, přemýšleli spolu a jsem velice rád, že tyto dva naše výbory eh, se budou snažit shromáždit potřebné znalosti tady k této mm, problematice. Budeme tady mít eh, tři panely. První, plán, první panel se bude zabývat strategickým plánováním a to samozřejmě nás ve výboru Envy zvláště zajímá, poněvadž eh, se také účastníme vyjednávání o společné zemědělské politice. My jsme v poslední době eh, zažívali, zažívali demonstrace, klimatické akce, ze všech stran občanské společnosti. Eh, Madridská konference eh, má usměrňovat eh, akce, které potřebujeme, abychom se dostali na tu správnou cestu k bezuhlíkové ekonomice do poloviny tohoto století. A je nutné si říci, že Eh, politiky v různých oblastech eh, musí táhnout za jeden provaz. Není možné, abychom uvažovali eh, v takovém tom rozkastlíkovaném způsobu, každý na svém písečku. Samozřejmě nám nejde jenom o konference OSN, ale také Eh, jaký vztah to má k eh, bývalým klimatickým cílům, tedy z eh, pařížské konference, a jaký to má vztah ke všem našim prioritám a nyní dneska zejména v souvislosti s chystanou reformou zemědělské politiky. Máme samozřejmě environmentální priority, klimatické, bezpečnost potravin a tak dále. To všechno E, jsou úkoly pro zemědělce. Modernizovaná zemědělská politika, e, to znamená podpořit e, přechod k trvale udržitelnému zemědělství, tak, abychom měli dále zajištěno bezpečné a stabilní zásobování potravinami pro více než 500 tisíc lidí a e, můžeme se těšit tedy na plenární slyšení e, pana komisaře Tirmance. E, ty strategické plány mají některé důležité prvky, které se týkají ekologických dimenzí CAP, tedy společné zemědělské politiky. První je podmíněnost. My tedy chceme ten takzvaný greening a cross-compliance v současné zemědělské politice nahradit eh, daleko náročnějšími cíly, kterým bude patřit, eh, patřit vyšší cíle, udržitelnost, eh, jiný způsob vyplácení z podpor, tak, aby to odpovídalo ekologickým cílům z P. Bude to samozřejmě povinné eh, pro eh, zemědělce, ale týká se to legislativy eh, pro zdraví zvířat, zdraví rostlin, zacházení s a tak dále. Čili ve společné zemědělské politice musí být vyšší ekologické cíle. Mnozí jsou k tomu skeptičtí, ale eh, my tedy eh, ani ve výboru Envy hm, eh, nemáme žádné iluze o tom, že by ty výzvy byly nějak snadno zvladatelné, určitě ne. Bude ve hře řada různých zájmů, řada různých pohledů Druhý eh, aspekt je eh, nová vlastnost těch takzvaných eco-schemes a tam eh, se to bude točit kolem ročních akcí v této oblasti financovaných z národních rozpočtů. Ekoplány nebo eco-schemes budou odměňovat eh, farmáře za to, že půjdou nad to, co je minimum, na to, co je skutečně vyžadováno a budou plnit eh, lokální potřeby. Eh, je to povinné pro členské země, ale zapojení farmářů je dobrovolné. Jde nám přitom o udržitelnější systémy pohody zvířat na vyšší úrovni. Bude se to týkat vlastně eh, eh, prostředí, kde například eh, ptáci a polinátoři mohou lépe přežívat, budou mít lepší životní podmínky. Pro nás jako spolu legislativce je to velká příležitost, ale samozřejmě si musíme být vědomi těch obrovských výzev, které to bude znamenat v terénu a v duchu spolupráce, ale také pochopení eh, té jedinečnosti výzev právě eh, v oblasti zemědělství na frontě klimatických změn je tedy důležité, aby experti nám tedy pomohli svými doporučeními a přehledy eh, k našim prioritám a ke strategii budoucí zemědělské politiky. Já tedy vítám eh, dva vynikající experty. Jednak to bude profesor Harald Grete z Humboldtovy univerzity v Berlíně a paní Sara Kankan Rinta eh, z nadace Baltic Sea Action Group. Eh, pan profesor Grete mm, pro nás má nachystanou prezentaci, výborně. Takže já vám přímo dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozvání. O čem budu hovořit? To je inspirováno mou prací jakožto předsedy poradenské společnosti zprávy, kterou jsme vypracovali pro německé ministerstvo zemědělství. Eh, Samozřejmě, že obdržíte i příslušné odkazy na eh, naše zprávy, které jsme vypracovali za poslední dva roky. Jsou to tři zprávy o vývoji ZP. Takže eh, co, o čem bych chtěl hovořit nyní? Jsou to čtyři kroky. Krok A, to, že zaostáváme, je třeba učinit pokrok, a splnit kladené cíle pro blaho zvířat a environmentální problémy. Dal, další krok, poslední reforma SZP e vlastně ukončila to paradigma poválečného zemědělství, kdy se produkovalo ve velké míře. Třetí bod jsme napojeni na ta stará odůvodňování SZP, e tu Eh, mylnou narrativu, skrývající se za mylnou politikou, takže je třeba toto paradigma změnit. A co bych tedy navrhoval, co potřebujeme? Paradigma výkonnosti, veřejné prostředky, dát dohromady potřebujeme navýšit platby, ale ne stejným způsobem jako v minulosti, ale napojit je na cíle, které chceme splnit. A poslední krok, co to konkrétně znamená pro tuto reformu SZP. Takže zaostáváme, tady mohu hovořit stručně, všichni znáte, jaké to má dopady, dopady fertilizace, zhoršování kvality vody, dále, že neplníme eh, cíle stanovené pro zlepšování životního prostředí, které tvoří součást legislativy. Jsme ambiciózní, co se týče zmírňování dopadu eh, klimatických změn a pak těch 25 snižování celkových emisí. Tady potřebujeme učinit více kroku, abych to doložil konkrétními případy, tak třeba eh, eh, rozšiřování eh, volných travnatých ploch. Dále, další bod. SZP stagnuje. Tady bych chtěl říci, že od reformy z roku 2003 nedošlo k žádné podstatné reformě. 75 celkového rozpočtu je napojeno na, řekněme, nepodmíněné přímé platby. Když chceme vyhrotit tyto argumentace, je to jakási paušálně věnovaná podpora na plochu. Je to taková kapitalizace vyplízející z cen země, na to poukazují i určití odborníci z ekonomie. A když se podíváme na rozpočet z pilíře 2, pamatuji si, když jsem byl ještě student před mnoha lety, tak mi bylo řečeno, že druhý pilíř to byl ten politický model pro budoucnost, protože to byly veřejné prostředky pro veřejné statky. Když se podíváme, vývoj z roku 2013 to bylo 25 z celkového rozpočtu SZP, návrhy eh, komise Eh, za Ettingera ještě zmiňovali méně než 22%, to znamená, pohybujeme se zpět, tedy opačným směrem ve srovnání s minulostí. Navíc celkový rozpočet SZP, jaksi si vymizuje, Um, farmářští, uh, zemědělští lobbysté jsou spokojeni, říkají, konečně se nám podařilo zachovat stejný rozpočet bez nějak podmíněných přímých plateb, ale když se podíváte na celkový rozpočet z roku 93, tak přesahoval 145 uh, uh, z úrovně z toho roku a nyní tu máme nějakých 270 eur na hektar, to je 40% redukce za 44 let a k tomu dochází, když jaksi mizí dobré argumenty, co se týče uplatňované politiky a vidíme tu tady opravdu slabé argumenty, když eh, tu někdo chce obhajovat paušální platby. Pak to milné paradigma skrývající se za nevhodnou politiku. Já se omlouvám, jestli vás to nudí, ale to je jazyk evropských institucích. Víceméně to, co vám tu teď říkám, najdete i v budoucím, eh, do, v dokumentu o budoucnosti zemědělství z roku 2008 Evropské komise. A jsou tu tedy jasné požadavky a letos Ehm, bych eh, chtěl teda něco objasnit, co děláme, když budeme následovat toto staré paradigma. Ehm, zemědělci budou znevýhodněni, nebo jsou znevýhodněni, jsou tu eh, jaksi eh, rozmary počasí. Ano, někdo může říkat, jiné odvětví jsou takto znevýhodněny i také počasím, jako třeba turistický ruch. Za druhé, Mám přímo zareagovat, nebo ano, první skončím svoji prezentaci. Za druhé, druhý krok. Zemědělci také zažívají určité rozpory v eh, jejich mm, příjmech, které nemůžeme my nějakým způsobem pokryt. Třetí krok je úkolem SZP uzavřít nebo překročit, přes, eh, klenout nějak tento eh, rozdíl ve mzdách. Můžete říci, že je to v nějakých jiných odvětvích také a že je to ostatně na úrovni členských státech, aby toto vyřešili, že je to záležitost sociální oblasti či daňové. A pak v neposlední řadě, i když byste přijali ty první tři kroky, tak ten čtvrtý krok, že ten příjmový rozdíl můžeme vyřešit třeba nějakým návrhem 300 euro za hektar, a nebo navýšit na 350 eur, to nevím, jestli je to přesvědčující argumentace. Prostě tak, jak je načrtnutá společná zemědělská politika, to bylo vlastně takové paradigma skrývající se za tím Ettingerovým návrhem okolo druhého pilíře. Můžeme si říci, jestli to oddělení je problém. Ano, je to problém, protože nemáme prostředky na pokrytí těch opravdových výzev, které tu jsou. Není to ani tím, že bychom měli více zemědělství. Já bych nechtěl, aby pak učitelé toto říkali, že to jsou znevýhodnění lidé, že mají mzdové rozdíly a že potřebují konkrétní podpory. To je pak, že stavíme do role obětí. A pak, že SZP potřebuje rozsáhlý rozpočet každý rok. Za čtvrté tedy řekl bych, že potřebujeme to paradigma na základě výkonnosti, veřejné prostředky pro veřejné statky, ať to nazveme prostě jakkoliv. Argumentace bude následující. Zemědělci poskytují nejrůznější služby a produkty, a které jsou do určité, pouze do určité míry směnitelné na trzích a můžeme to také nazývat veřejné statky. Jsme v otevřené ekonomice. Evropa je otevřenou ekonomikou a užíváme trhy jen do určité míry, abychom tam směnili ty veřejné statky. A to může být označeno jako selhání trhu a možná se to přečtete i v nějakých ekonomických manuálech, anebo je to také napojeno na environmentální politiku. A pak budeme potřebovat doplňkové mechanizmy pro to, co dělá náš trh. Takže bych řekl, do značné míry je to to, proč potřebujeme společnou zemědělskou politiku. A tady zase může vyvstat ta otázka příjmu, ale s jinou argumentací. Musíme zemědělství umožnit, aby vykonávalo tady tuto socioetální funkci, aby nám poskytlo to, co od nich potřebujeme a aby měli takové příjmy, aby plnili tyto své funkce. To je nezbytný předpoklad. No a pak specifičnosti eh, reformy SZP. E určitě zacílit to na tu societální funkci zemědělství, tedy vyhnout, vyloučit z toho kosmetiku eh, když to strávíme, to základní platby pro udržitelnost, to je jakýsi monstrózní název co vlastně znamená podpory vlastníkům půdy. To není vůbec napojeno na udržitelnost. Když budeme chtít pokryt takovéto názvy nějakými zavádějícími názvy, tak asi nebudeme překvapeni, když lidé ztratí vůbec důvěru v parlamentní demokracii. Nechceme brát voliče za blázny, spíše bychom to měli nazvat tak, jak to bude odpovídat eh, obsahu, tedy podpora na půdu. A pak ty prostředky, veřejné prostředky, prostředky pro podpory. To je z dlouhodobého hlediska jediné přesvědčivé odůvodnění, jak přesvědčit i zemědělce. Jak to uděláme? Ať to bude v první nebo v druhém pilíře, nebo z ekoschématu, nebo ze zemědělských opatření z třetího pilíře. To jsou sekundární otázky. Tady tou hlavní otázkou je, zda jsme přesvěd, opravdu připraveni rozloučit se s těmi paušálními um, dávkami. A pak další věc, ambiciozní eh, rozpočet udělený všem členským státům. To je zapotřebí, takže nějaká společná procentuální hodnota, aby se plnily stanovené cíle. A to není otázkou toho, jak to financovat odkud, ale to správné zaměření na ty cíle, ty ekoschémata, příslušné pilíře, které umožní členským státům rozhodovat podle jejich potřeb, třeba začít 40% pro jejich cíle, na začátku dalšího finančního období to navýšit na 50% a to bude ostatně i významný, významná pobídka pro e, i samotné farmáře a ukazovat jim, jak se ta politika za zaměřuje. Ty ekoschémata jsou napojeny na náklady, rozhodně to neznamená, že to budou okamžité e, zvyšování plate, protože v opačném případě by ty ekoschémata byly jenom jakýmsi greenwashingem. Musí to být opravdové zacílené politiky pak ty distribuční platby pro mladé zemědělce a degresivita a dobrovolné navršování pro členské státy a pak diskuze o tom plnění výkonnosti. To zase je specifická záležitost spadající pod členské státy. My jako vědci můžeme říci, že to malé může být hezké a to rozsáhlé může být ošklivé. Myslím si, že oba případy platí jak to bude s přímými platbami, pokud nebudou napojeny na ty cíle pro blaho zvířat a environmentální cíle, tak to nebude prostě fungovat. A jaký bude tedy ten budoucí model? My v naší vědecké radě si myslíme, že ten vědecký postup je dobré, potřebujeme jasně stanovené cíle. Evropská unie může mít do určité míry sjednocené politiky pro životní prostředí a blaho zvířat. Může to do určité míry znít jako renacionalizace a co proto může platit jako odkaz, do značné míry tedy prostor pro přímé platby, zejména pro vlastníky půdy, nějakých 100 až 200 eur na hektar podle jednotlivých členských států, co s tím můžeme udělat co je zapotřebí. My si myslíme důvěryhodný koncept toho, jak Evropská komise a instituce zajistí dostatečně ambiciozní národní strategické plány. To znamená, aby tu byly jasné požadavky pro transparentní schvalování a dostatečný časový prostor pro schvalování a implementaci legislativy a zejména plnění strategických plánů. No ohledně rozvoje, komunikace a mechanismů na prosazení, které donutí země, plnit jejich eh, jimi stanovené plány a strategie, protože tady eh, v podstatě komise ještě neplní ten, eh, tu pořádnou funkci dozorčího, přísného dozorčího. To je důležité také pro budoucnost, abychom měli opravdu ambiciozní SZP. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you very... Děkuji, profesore. To bylo opravdu velice zevrubné a e, byla to výzva. Je tady až příliš mnoho účastníků, lidé stojí vzadu a stejně tak se hodně lidí přihlásilo o řečnický čas. Takže prosím, buďte velmi disciplinovaní Nyní pan, paní Sarah Kankon Winter z Balcké, z, z akční skupiny Balckého moře. I do have a set of slides. Let... Mám tu i slidy, takže uvidíme. Takže já zastupuji Baltic Sea Action Group z Finska my se zabýváme environmentální práci, ale také školením zemědělců, ale uvidíme, jestli se to povedlo. Aha, už je to tam. Takže já vám děkuji. Já vám nejprve řeknu, jaké je status quo a také co děláme. Ten samozřejmě pro, eh, přínos pro zemědělce a pro životní prostředí není ve vzájemném rozporu, ale teď jaká je současná situace? Máme tři propené krize. Klimatická změna, ztráta biodiverzity a takzvaná eutrofikace. Ale všechny tyto problémy jsou spolu spojeny. Souvisí se zemědělstvím. Kdekoliv je intenzivní zemědělství ve světě, tak do, dochází k eutrifikaci eh, vodních e, ploch. To znamená, že ty živiny, které by měly živit e, plodiny, místo toho živí řasy v moři. Také dochází k erozi, čili erozi půdy. A dochází ke ztrátě biodiverzity, to znamená, že sami sobě podřezáváme, podřezáváme větev, protože biodiverzita je základem a lidský život závisí na biodiverzitě. Jak to souvisí se zemědělstvím? Tady konstatujeme šokující pokles pta, ptactva v Evropě, druhu ptactva, v důsledku pesticidů. O 80% se snížil také eh, objem hmyzu. Z toho opravdu Eh, špatně v noci spím a my, myslím, že eh, to by mělo platit i pro mm, o všechny. Máme monokultury, to znamená původní les a teď z toho je monokultura a mm, pak z toho děláme maso. Ale není to, není problém eh, v tom, že máme zvířata. Já sama mám 800 hektarovou farmu ve Finsku. Je to jeden z nejstarších. A máme eh, ovce, eh, máme krávy, máme koně. Čili není to kráva, ale jde o to, není, nejde o tu krávu, ale o to, jakým způsobem se to dělá. Eh, když používáme krávy k pastvě a ne, že jim cpeme zrní, které vypěstujeme jinde, tak to není problém. Ale takto máme klimatickou krizi, je to krize v Evropské unii jinde a to sebou nese konflikty, tragédie, přesuny lidí. A klimatická krize taky znamená, že je to velká výzva pro zemědělství. Alespoň tím vzhledem k tomu způsobu, jakým teď vedeme zemědělství. Buď je to moc suché, nebo moc mokré. Buď nám chybí vláha, nebo máme příliš mnoho sucha. Takže jde o to, že zemědělství musí být přesměrováno. Ale jak? Ho- hovořím tady o změně paradigmatu. To znamená z degenerativního přístupu, kdy jsou ty zatím to, jak se to dělá ve světě, do regenerativního, to znamená, aby při produkci potravin jsme vlastně léčili ty problémy, které jsme vytvořili. Nestačí už udržitelnost, ale musíme mít přístup, který je regenerativní. A je to možné, když budeme skutečně používat ten volant, ale musíme ten, tím volantem disponovat. A musíme samozřejmě podpořit zemědělce. Musíme je oslovit, že musí tu být vzdělání, ehm, školení, určitá podpora, aby oni věděli, jakým způsobem navigovat tu, ten regenerativní přístup. Hlavní principy jsou minimalizovat narušení půdy, maximalizovat rozmanitost plodin, eh, půda by měla být zakrytá, měly by tam být živé kořeny celý eh, rok a mělo by to být integrováno s živočišnou výrobou. Čili tento návrh nastavuje správný směr z toho by se pak měly formovat národní cíle a strategie. Musíme zdůraznit vzdělávání, musíme mít větší ambice z hlediska podmíněnosti, střídání plodin, uznávat také stále travní porosty, porosty agrolesnictví, rašelinu a tak dále. A obecně eh, to, jak se starat o půdu. Pokud je o kompenzační systémy, tak musíme mít holistické kooperativní přístupy a opatření. A to samo s tou regenerativitou vede k ziskovosti zemědělců. To ukazuje například eh, stej, stejná půda, která ukazuje ten regenerativní a degenerativní přístup tom jednom není vůbec žádný život, žádná rozmaněnost, rozmanitost a tím pádem i žádná ziskovost na, na té levé straně. A na pravé straně, kdy jsme do toho vložili hodně práce za ty dva roky, tak to začalo vypadat jako živá půda. Takže ty dotace musí podporovat regenerativní postupy. Máme tu dobrou iniciativu, čtyři tisíc, tisíciny, které se týkají sekvestrace půdy. Jistě si uvědomujete význam půdy, ale tohle jsou největší spojenci zemědělce. A to je, jsou vlastně ten eh, půdní mikrobiom, to všechno, co tam je, ty malé organismy, eh, které dokonce zachycují i uhlík. Je tam mikrobiální masa, rostlina dělá fotosyntézu a ten uhlík dává v tekuté eh, podobě těm mikrobům a ty pak dávají živiny té rostlině. A takhle o tom je ta, ten život. 25% eh, veškeré té biodiverzity je v půdě. A co jsme zatím dělali? Vytvořili jsme systém, akční platformu, která je právě o té sekvestraci. Máme asi 100 zemědělců. Intenzivně jsme je školili pět let. A máme na naší straně hlavní výzkumné instituty, globální síť, Vádíme vědeckou práci o roli těch mikroorganismů Pokud chceme, aby půda ukládala eh, uhlík, tak to musíme ověřovat vědecky. A pak je tu strategický eh, přístup. A samozřejmě s námi spolupracují i potravinářské firmy. A zapadali by do toho i eh, dotace. Používáme vědecké metody, mikrobiologie, Pracuje na tom 40 vědců. Pravděpodobně příští rok budeme už mít eh, nějaký pracovní model, který se bude dát otestovat. Máme také implementaci přímo eh, na farmách. Zemědělci školí další zemědělce, zemědělci školí eh, vědce, vědci školí zemědělce. 100 zemědělských usedlostí v celém Finsku, konvenční, organické, mladí, staří, ženy, muži, ale všichni chtějí být profesionálové, chtějí přispívat eh, k té uhlíkové strategii a jsou hrdí na jejich práci. Máme takový eh, checklist, když tak ty, materiály mm, si můžete najít později. Ale jak to přijímají zemědělci? No, tady to vypadá optimisticky, protože řekli, že to bylo nejlepší profesní vzdělávání, které zatím měli, Změnilo to jejich celkový přístup. Říkají, že mají skutečný zájem, protože tím mohou zvýšit i výnosnost těch plodin, i jejich kvalitu. Takže když říkám, že se musíme zaměřovat na holistické celostní cíle eh, a přínosy, to znamená zachování nutričních látek v půdě a z toho vzniká i ziskovost. Méně vnějších vstupů. Když si půda udržuje živiny, tak jich tam nemusíme tolik dávat. Takže lepší sezona a tak dále. A společnosti záleží na ukládání eh, uhlíku to vš- a biodiverzitě, takže to je, všechno jde v ruku v ruce. Veřejné i soukromé přínosy. Takže tady skončím. Myslím, že mnoho zemědělců ví, jak najít nejlepší způsob, jak přistupovat k regenerativnímu přístupu, ale ty principy musí být nastaveny správně, jinak nelze měnit celkové paradigma. Děkuji. take over? Or? I'm yeah. chairing this session, and then you do the next two. No, we no, no no no, no, no, no, no. We have to okay. share this session. Okay. Yeah. Okay. So, vielen Dank für uh, an die zwei Referenten. Děkuji našim dvěma přednášejícím. A teď äh, dáme slovo nejdříve zpravodaji a stínovým zpravodajům ale poněvadž čas kvapí, prosím, omezte se na jednu minutu každý. A já bych navrhl, abychom přidali k tomuto panelu 15 minut, poněvadž je nejzajímavější z celého slyšení a později to zase ušetříme, tak aby se dostalo ještě na další, nejenom na ty zpravodaje protože vidím, že už i další se hlásí. Nyní pan Petr Já Děkuji. A e, musím říct, že tady e, jsou otázky, aspoň já bych měl na týdenní seminář. No, e, možná tady se hovoří bezpodmínečné přímé platby. Tady se snělo, to není úplně správně. Eh, když tedy eh, eh, vyplňujete žádost, tak de facto to máte skoro 200 stránek. Čili můžete tam vyškrtnout některé podmínky, až úplně bez podmínek to není. Ještě otázka tedy k tomu novému směru a samozřejmě zemědělec není ten zlobr, tam ten vlastně všechno nese a všechno realizuje. První otázka. Eh, máme tedy lepší argumenty pro eh, dát tomu dát zemcům více peněz, tak já myslím, že to nejde. Eh, to už prostě peníze jsou dán, eh, dané eh, pevně. No a dále, pokud se eh, týče tedy, co všechno mají dělat zemědělci, spoř, uspořit energii CO2 a další a další a další, a prostě tak tak je. Máte nějaký model, jak to udělat jinak? Děkuji, paní Kleje Nochila. Panu profesory Gretem, mám tady dvě otázky. Eh, tady se hovořilo o nedostatečném úsilí o redukci skleníkových plynů. Otázka. Eh, komise chce ušetřit 40 emisí a říká, že 40 je na klimatické výdaje, tedy pokud se peněz týče, eh, tak to CAP by měla, tedy ta společná politika by měla uspořit 40 peněz z těch 40% bude 25% eh, a 60% cílů pro snížení eh, skleníkových plynů je na straně zemědělství. Takže jak to tady ladí? A další věc, eh, výstupní indikátory. Například třeba účinek na plochu. Jak by to vlastně mělo vypadat? To mě taky zajímalo. Nyní pan kolega Hlaváček. Děkuji, chtěl bych poděkovat oběma řečníkům za eh, velice učin, eh, už, užitečné prezentace. Eh, já jsem úvodem bych řekl velice rád, že se shodujete na tom, že zemědělství by mělo být součástí řešení těch výzev, ale já mám otázku konkrétní, ta se týká debaty o prvním a druhém pilíři. Já jsem rád, že to zde zasnělo. My jsme totiž v minulosti viděli eh, při vyjednávání o víceletém, eh, víceletém výhledu finančním, že ten druhý pilíř vždycky utrpěl. A jak eh, říkal pan profesor, to je šetření na nesprávném místě. A Jestliže tady eh, zemědělství má přispívat eh, jaksi k řešení, pak eh, možná bychom měli najít způsob, jak na to má dostat také peníze. Ale pak je tady otázka, jak vlastně vyhradit ty peníze pro první nebo druhý pilíř, čili jak, jaký to má dopad ty peníze a jaké by měly mít cíle. A další otázka, role inovací při řešení eh, těch výzev podle vás, jak bude vypadat. Děkuji pan kolega Hojtling. děkuji za přednášky, které mě hovořily ze srdce. To by mě zajímalo, proč vám nenaslouchá eh, spolková vláda. Eh, ta otázka kondicionality podmínky je tedy třeba zvýšit, přísnit, ale možná kdyby to udělali všechny členské země, stejně bylo by možná dobré. Ale my tady nechceme, aby se eh, jak si zemědělská politika v různých částech, eh, jak si vydala různými směry v různých částech Unie. Eh, máme třeba greening, někde to stále natolik na okraji, že se nic pořádného nestalo. Potom se hovořilo o přímých platbách konkrétním vlastníkům, jak je to tady dál konkrétně. No a samozřejmě e, příjmy zemědělců, oni by vlastně e, e, měli být schopni nejenom přežít, ale také exportovat. Tady vlastně svoji roli sehrává potravinářský průmysl. Také bylo řečeno těch 25 to by měly být peníze pro zemědělství, pro ekologické účely a ne těch 9 jak říká spolková vláda. Ano a e, také je dobře, že by, kdybychom tedy e, kdybychom tedy o kravách nemluvili jenom jako o těch, kteří produkují e, CO2, samozřejmě oni také, že chceme, musí žrát trávu. Děkuji kolegové Eh, chci poděkovat za obě přednášky. Eh, je dobře přistupovat k věcem s ambicí, ale je třeba vzít v úvahu také hospodářskou situaci zemědělců. Eh, pokud naše zemědělské podniky nebudou schopny přežít, tak jak se mohou stavět výzvám budoucnosti. A pokud tedy a máme nízké ziskové že? a pak tady máme také příliš mnoho pravidel. To jsou velké problémy. Dvě konkrétní otázky. Domníváte se, že nová zemědělská politika, tedy nové návrhy, které tady máme, eh, povedou k tomu, že se eh, sníží administrativní a regulační zátěž? A za druhé, inovace jsou velmi důležité. Máte dojem, že eh, ty současné návrhy na novou SZP obsahují dostatek prostředků na to, aby společná zemědělská politika mohla také pozbuzovat k inovacím. My totiž potřebujeme systém na simulaci, pardon, na stimulaci eh, inovací. Pan kolega Fleningen. děkuji vám, eh, děkuji oběma řečníkům. Myslím, že mnoho z toho, co jste říkali, dávalo velmi dobrý smysl. Možná pan profesor e, e, e, by tady možná taky hm, by nemusel zase tolik hovořit o příjmech profesorů. To nejzajímavější Eh, co tady eh, lze říci, eh, to není, problém není kráva, problém je, jak k tomu přistoupit. Podle mých čísel, pokud tedy projde ta smlouva s Mercosurem a budeme dovážet dalších 19 000 tun hovězího, pak tedy Evropa bude bude vyvážet 600 tisíc tun a dovážet 500 tisíc tun. A pak jsou to další tisíce tun eh, dovážených eh, geneticky modifikovaných eh, rostlin, tedy zrní, tak, abychom měli to množství exportovaných kráv čím krmit. To skutečně, jak dlouho to chceme ještě dělat? Für den Envy. Děkuji, kolega za Envy. Já myslím, že zpravodaj za Envy tady není, pak eh, já bych ho rád zastoupil. Ehm, tak eh, je třeba mm, tedy jaksi eh, nahradit ten přístup z hora dolů Eh, jak eh, můžeme vlastně tyto pobídky, které jdou z hora dolů, nahradit nějak jinak, aby tedy farmáři sami eh, možná měli chuť se do toho pouštět. Co tedy české země mohou dělat na to, aby se tento systém nahradil něčím jiným, který příliš nefunguje už teď? A má druhá otázka. Dodatelské řetězce, které dnes fungují, Eh, ovlivňují rozhodování farmářů. Eh, jaký vliv má trh právě na ty pobídky? Například využívají se příklady osvědčených postupů, eh, kde tedy právě ten dodavatelský řetěz může pomoci zemědělci. Děkuji, pan kolega Kalinovský. Děkuji bardzo. Všechno vzkazuje na to, že v Děkuji vám. Eh, ukazuje se, že v budoucím eh, víceletém výhledu nebudeme mít více peněz na SZP, ale spíše méně. A to znamená, že s těmi prostředky budeme muset hospodařit ještě přesněji a ještě ještě uvážlivěji. Prostě tak, aby eh, se dostali do rukou těch, kteří slouží společnosti. A to už opakujeme mnohokrát. Nicméně máme velmi vážný problém. Eh, my vlastně vyplácíme platby těm, kteří nejsou zemědělci, ale vlastní půdu. Já vím, že to eh, tak je mnohde. Třeba v Polsku 50% eh, více než 50% vlastníků půdy, kteří pobírají dotace, nejsou eh, zemědělci, ale mají eh, statut eh, malého podniku, čili nepodléhají kontrolám, ale mm, dostávají distribuční ještě příplatky. Já tedy apeluji na to, aby skutečně byl, byla nějaká definice aktivního, aktivního zemědělce. Děkuji, kolegové. Teď bych navrhl Máme ještě mnoho dalších příspěvků chystaných a prosím, zkuste to stihnout za 30 vteřin, ať se dostane na všechny. E, děkuji, pane profesore Kréte, vy jste ve své zprávě pro spolkovou vládu zmínil e, také velmi pochválně ten holandský model. Dneska eh, v Německu, eh, v jednotlivých eh, spolkových zemích, mezi nimi jsou mnohé ty, které v druhém píři už mají důležité agrární opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Proč vlastně se zastáváte právě tohoto holandského modelu? A nestěžuje nám to porovnávání mezi českými zeměmi? Děkuji, pan kolega Olekas. Pane předsedu, děkuji. Děkuji vám, pane profesore, za prezentaci. Měl bych dvě otázky. Hovoříme o tedy rovných platbách. Platbách Eh, platbách eh, na rozlohu. Můžeme očekávat, že dosáhneme skutečné, skutečně takové úrovně, kdy opravdu eh, budou všichni farmáři dostávat stejné peníze bez ohledu na to, v které členské zemi se nacházejí. Děkuji oběma řečníkům. Vzhledem k tomu, že máme málo času, tak jen stručně. Pan profesor tady vyjádřil negativní perspektivu zemědělcům i o zemědělském, eh, o evropském zemědělství. Je pravda, že situace není dobrá, ne všichni jsou ale vlastníci půdy, nevím, jaké modely platí v Baltské oblasti, ale u nás máme hodně, hodně malých ploch a e, zemědělských farem. Existují různé druhy zemědělství. A neříkám, že e, všichni nic nedělají, někteří i něco dělají. Zmiňujete tu renacionalizaci v té vaší e, formulaci. Mm, trváte na tom? Vielen Dank, Kollegin Schmidbauer. Děkuji kolegyně Schmidbauer. Danke vielmals. Um, ich komme aus Österreich und ich... Děkuji, já jsem z Rakouska a já jsem skutečně eh, zemědělkyně. Eh, v Rakousku vždy eh, šlo hlavně o druhý pilíř a máme to vlastně tak, že třetina jde do přímých plateb a dvě třetiny na rozvoj venkova. My máme velice vyspělý přístup, tedy co se týče ochrany klimatu a přírody, eh, je to samozřejmost. Eh, jak to vidíte, že vlastně od zemědělců očekáváte čím dál tím více dělat na klima a ochranu životního prostředí a eh, přitom naše situace není zrovna moc dobrá a teď bychom tedy měli zastavit klimatické změny. V druhém pilíři máme dneska sotva 15 a Navíc tedy ty přímé platby, možná mě někdo může dopoli, do, eh, doplnit, eh, přímé platby jdou podle skutečného výkonu u nás v Rakousku. Děkuji, paní kolegyně Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku a připomínku. Otázka. Jak hodláte zjednodušit ty ekorežimy a tu novou zelenou architekturu, která se má sladit tak, složitým environmentálním systémem. A dotaz na profesora. Bez těch oddělených plateb bude celá řada evropských regionů odsouzena k dezertifikaci. To rozhodně nepřispěje k rozvoji naší krajiny. Děkuji. Eh, Hojtima. Pan kolega Hojtima. Děkuji, pane předsedo. Eh, naši hosté říkali, že by chtěli mít eh, Ehm, dotace podle výsledků a cross-compliance vnímají docela kriticky. Jak si myslíte, jsou souvislosti mezi podmíněností a ekoschématy? Nemáte obavy, že kondicionalita ehm, bude způsobovat, že ekoschémata budou méně atraktivní a budou méně fungovat? V současné SZP Eh, biofarmáření je vyloučeno z kondenciality, ale je tam tedy eh, přímá podpora příjmů. Eh, pokud tedy máme odměňovat zemědělce podle výkonu, pak možná i hm, podobně by to mělo být u těch biofarem. Děkuji, paní kolegyně Afam. Eh, já bych eh, ráda eh, trošku okomentovala jednu věc. Současná rozloha zemědělských ploch na celé zemi je velmi malá a klesá. Možná, že tedy bychom zase neměli tolik porušovat nad tím, že část peněz jde také pouze vlastníkům půdy, nikoli zemědělcům. takže mohu hovořit eh, mateřštinou. Ještě jednou tady. Eh, plocha eh, zeměděl, tedy rostlá zeměstské plochy na celé zemi je poměrně malá a neustále se zmenšuje. A situace se bude zhoršovat, poněvadž eh, bude přibývat lidí na planetě a to velmi rychle. Eh, za těchto podmínek skutečnost, eh, že část peněz jde pouze vlastníkům půdy, nikoli zemědělcům, by nás nemělo zase tolik znepokojovat. A možná, že velice brzy bude muset těm lidem platit víc to, aby začali půdu obdělávat, aby nás uživili. Na druhé straně, eh, pokud eh, farmářům sebereme tu jedinou podporu, kterou mají, jak eh, je můžeme přesvědčit, aby produkovali potraviny pro nás, nejenom pro sebe? Paní McGuinness jako agriekonomka souhlasím, že skutečně jde je lepší mít vázané platby do zemědělství. Takže jak chceme provést přechod mezi současným a budoucím systémem? Eh, zemědělci tedy chtějí změnu, ale děsí je ti, kteří neustále říkají, že vlastně eh, tu podporu eh, příjmu nebudou potřebovat, protože oni mají skutečně často problémy s příjmy. A mezi prezentacemi je velký, velký lehká odchylka v tom, jak by se to mělo dělat. E, podle mě e, zemědělská, zemědělská výroba a ochrana životního prostředí by se neměla oddělovat. Já k tomu řeknu jenom, e, jenom něco málo. My tady to máme naplánováno, ten první panel do 16.30, to nestihneme, takže to bude to do 16.45, pan Christensen. Thank you. Děkuji vám. Budu hovořit dánsky. Přímé platby tu zazněly a já předpokládám, že to zahrnuje několik stovek různých eh, údajů. Životní prostředí a zemědělství mohou stát proti sobě, ale někdy mohou kráčet ruku v ruce. Otázkou je, zda chápeme novou SZP v rámci její diverzity, blaha zvířec, snižování CO2 emisí a toho všeho, co jsme tu zmínili, ale zemědělec by si měl mít eh, možnost rozhodnout, co je pro něho nejlepší, aby třeba v Dánsku nebo v Itálii si zemědělec rozhodl, co bude pěstovat či chovat. Někdy eh, asi těžko se to může vyvíjet dobře, když se budou i v Itálii, i v Dánsku uplatňovat stejná pravidla. Děkuji, pan kolega Buda. Děkuji vám, pane předsedo. Pane profesore, vy jste řekl něco velice zajímavého, že musíte napojit platby na cíle. Souhlasím s vámi, máme příliš mnoho cílů, životní prostředí, potraviny, potraviny za přijatelou cenu a vysokou kvalitu potravin, ale jak to uděláme z méně prostředky? Protože nyní máme méně financí pro zemědělství a na druhou stranu pak můžeme dosáhnout našich klimatických cílů, protože tu máme tu ekokondicionalitu pro zemědělce, která jim naprosto znemožní přežití. Pak problémem je, jak můžeme zemědělcům pomoci, protože může nastat situace, kdy už vlastně nebudeme mít zemědělství, ale budeme plnit naše ekocíle. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo, co je třeba udělat pro to, aby tyto ekoschémata byly dynamické a motivující, spíše než aby byly, eh, řekněme, trestajícími pro zemědělce. Takže jak vytvořit, jaký rámec, který zajistí tu nezbytnou flexibilitu na národní úrovni, ale zároveň to bude společný rámec, který uh, by i z rozpočtového hlediska byl ambiciózní a byl by vybavený dostatečným rozpočtem, tak aby zemědělci se mohli tímto směrem angažovat. Pan Dorfman, eh, mě tedy vadí, eh, když se tváříme, jako eh, kdyby celá Evropa byla prostě Eh, zemědělskou poušti. Ne, my musíme diferencovat, eh, něco nám jde a jinde máme problémy. Já myslím, že samozřejmě eh, máme tady Eh, prostě model, které, modely, které už jsou možná vyběhové a já myslím, že teď je, eh, se musíme navázat na ty nové cíle, ale myslím, že tady nejde jenom o otázku biodiverzity, ale eh, musí tady být také jiné cíle. Já myslím, že tady skutečně potřebujeme nějaký nový model. Jak by takový model mohl konkrétně vypadat? Ehm, Děkuji a nyní paní Tolary. Děkuji. Ve Francii v dnešní době každé dva dny dojde k jedné sebevraždě a v podstatě těmi obětmi jsou lidé, kteří jsou obětmi administrativního tlaku protože zemědělci ti nejsou zodpovědní za eh, rozšiřování skleníkových plynů, ale máme pocit, že společná zemědělská politika by měla jaksi řešit veškeré problémy planety. Ovšem není tomu tak, protože existují nejrůznější choroby, které jsou způsobeny jinými faktory a ne zemědělstvím. Myslíte si, že ty dnes navržené mechanismy poskytnou zemědělcům vůbec chuť a vůli, aby pokračovali ve výkonu jejich práce? Pan Ropé. Iš tikrųjų labai įdomus pranešimai. Děkuji. Vaše prezentace byly velice zajímavé. Nicméně myslím si, že bychom tato témata měli analyzovat paralelně, protože je asi nevyřešíme urychleně. Samozřejmě potřebujeme vytvořit novou reformovanou SZP, nicméně z stávající zemědělci, jak si musí konkurovat ve své zemi i v rámci EU i celosvětově a vytvořit stejné podmínky pro všechna místa, nevím. SZP musí nakrmit více než 500 milionů lidí a spotřebitelé se přijejí mít kvalitní produkty, zatímco eh, zemědělcům jsou navrhovány čím dál modernější technologie, pesticidy, a další látky. My si přejeme podporovat zemědělce a samozřejmě zemědělci si budou vybírat oblasti, které jsou ziskové. Například v Litvě pouze 50 národní poptávky je uspokojeno z národního trhu. Děkuji, děkuji a v neposlední řadě paní Kunenberg. Ja, guten Tag, das ist immer faszinierend. Eh, dobrý den, eh, je skutečně fascinující v těchto slyšení, eh, že se zdá, že všichni souhlasí že musíme tedy ty peníze orientovat na všeobecné dobro. Ano, my jsme hovořili o zdravých potravinách a pohodě zvířat, ale v tomto výboru Eh, se nakonec eh, vždycky rozhoduje jinak. Existují koncepce měření eh, společenského prospěchu, které vlastně některá dnes nevýhodňují zemědělce. A kdy tedy se do nich, do těchto modelů zapojí také sociální kritéria? Děkuji. Děkuji, takže jsme si vyslechli mnoho otázek za tak krátkou dobu. Vždy je to obrovská výzva a máme tu různé politické skupiny, různé jsou jejich priority a kladou důraz na různé oblasti. Nicméně já bych vás chtěl poprosit, abyste mohli zareagovat stručně na maximální množství dotazů. Zbývá nám nějakých 15 minut, ani ne 15, takže pro každého z vás bych doporučil 6 minut. A kdo začne, vy prosím. Dobře, takže když budu hovořit svým jazykem, možná budu rychlejší. Děkuji. Ano, hodně se tu hovoří o roli zemědělce z toho filozofického hlediska. Neměli bychom na to nahlížet jako na problém, spíš jako řešení, že ten, kdo má půdu, má tu moc a půda může být tím řešením. A když hovoříme o benefitech, tak samozřejmě půda je ta nejproduktivnější investice pro zemědělství. Ano, můžeme využívat nové technologie, satelity a tak dál, ale samotná půda je tou největší investicí. Když je půda v dobrých podmínkách, tak se mohou pak snížit jiné investice jako například ty nejrůznější insekticidy či jiné látky, které jsou velice drahé proč bychom měli zaintegrovat tedy půdu, ty pozemky do všeho, v čem spočívá EZP. Malá změna týkající se půdy může být velkou změnou pro vlastně veškeré klima a to také znamená lepší sklizně. Myslím, že všichni zemědělci zde přítomní to vědí. Já také pracuji v energetické oblasti a samozřejmě jsem se účastnila na mnohých inovacích. Inovace jsou velice důležité, nicméně myslím si, že v zemědělství musíme velice moudře nakládat se zdroji, například recyklovat mnohé látky a hledat takové technologie, jak vylepšit tu půdu a ten terén, abychom dosáhli lepší benefity z toho zemědělství. Někdo to také zmínil eh, o trh a celý ten dodavatelský řetězec. Samozřejmě obchod hraje důležitou roli a už jsme viděli, že spotřebitelé také mohou ovlivnit a hodně změnit. Je třeba opravdu vyžadovat, požadovat a pokud můžeme spolupracovat i spolu s podniky, tak to bude jenom přínosné pro celou společnost. Podniky mají velkou moc, eh, mohou hodně spolupracovat se zemědělci, mají velké schopnosti pro vyjednávání. Celý trh tak může pozitivně ovlivnit celý tento řetězec to může být pozitivní pro podnikatele, ale nesmíme spolehat jenom na to. Já si myslím, že ten argument pro podpory bude eh, v budoucnu čím dál více napojený a závazně napojený na ekologii a na životní prostředí. Stejně jako ty 3 miliardy eh, hektarů půdy v celém eh, světě, tedy té zemědělské půdy. A velká většina z této plochy Eh, je vlastně zaměřená na eh, zvířata a my máme hodně naspět, naspěch, abychom vylepšili naše, eh, naši půdu, abychom byli lépe uspůsobeni emisím CO2. Ano, vnímáme tu mnohé a různorodé benefity, snažíme se vytvářet tedy nové benefity pro zemědělce. Měla jsem málo času, ale to je vše z mé strany. Das war schnell. Děkuji, tak to bylo velmi rychlé. A nyní pan eh, profesor Grete má ještě 8 minut na to, aby odpověděl otázky, které mu byly položeny. Děkuji. Tak já nevím, jestli eh, jsem si je vůbec stačil všechny zapsat, eh, poněvadž to je skutečně náročnější než na vysokoškolských přednáškách. Tam ty otázky přicházejí v, poměl, v menší kadenci. Zkusím. E, všechny podmínky cross compliance se dodržují, pak je tam ještě také greening a proto také e, je tady také platba založena na výkonu. A všem e, nemůžeme říct, že by bylo byly, byly platby prostě jednou dány, ale není tam specificky Eh, specifická závislost na tom eh, výkonu. Eh, ono zase záleží hodně na tom, jak si napíšete tu smlouvu. Já si myslím, že tady by to mělo být specifické, to znamená určitá odměna za určitý výkon. Eh, říkat, že v Evropské unii jde všechno těžké a proto budeme řešit panšální částkou, tak to nemůže fungovat. Například eh, v Německu máme konkrétní model, jak by to mělo být, eh, kolik potřebujeme pro ochranu zvířat, pro ochranu biodiverzity, mm, to tam, nebo jak chránit rašeliniště a tak dále. Čili my víme, kolik to asi stojí my tedy eh, v Německu vydáváme 5 miliard na přímé platby, ale to bude v každé členské zemi jinak. A eh, prostě nemůžeme pochybovat o tom, že skutečně to bude eh, se orientováno podle toho, na co to bude vynaloženo. Paní Neuchel, samozřejmě, tak já nevím, 25 na klima, eh, tak to prostě eh, je otázka, co vlastně do, toho, do těch klimatických změn započítáváte. Prostě třeba trvalá udržitelnost mnohdy se tam vpašovává, ale eh, ono je třeba to, jak si vyjasnit, co tam patří a co ne. Co se týče těch vystupních indikátorů a její nepřesnosti, tak to tak bohužel je Eh, skutečné výsledkové indikátory se někdy těžko zjišťují a za druhé eh, také vlastně eh, jak si pokud jak si zemědělec dělá úplně všechno správně, ale přesto nemá takové výsledky, tak to samozřejmě není dobré, ale zase taky by nebylo dobré, kdybychom mu tedy za trest nedali vůbec nic. Takže vlastně ty eh, výstupní indikátory nelze úplně pominout. Eh, tady je podstatné, abychom měli jasně stanovené cíle, přiměřeně eh, stanovené cíle a o to odvodí intervenční logiku a musíme mít dobře zdůvodněné, co chceme dosáhnout. A musí to být eh, jasně tedy, mm, musí tam být jasná vazba ke konkrétním cílům a to samozřejmě nejde ze na tento si tedy vyžádá čas a také přeschomy. Dále tady byla otázka eh, redukce druhého pilíře. Ano, to skutečně je problém, že ta ubývá rychleji než první. Eh, pilíř. Pokud budeme mít ekoschémata a budou vypadat tak, že budou také náročnější z hlediska pravidel, čili že se budou vyplácet eh, také podpory podle nákladu, tak ono není snadné to zastropovat, musíme se dívat také na, na platby na klima, na ochranu zvířat a tak dále. Mm, a také prostředí, ve kterém toto realizujete. Eh, role technologií a inovací tady zaznívala mnohokrát a je mimořádně důležitá. Když se podíváme, jak k tomu přistupují státy, tak eh, asi tedy eh, bychom to svěřili raději soukromým zemědělcům a tady, nebo soukromým, soukromým subjektům Tady by měly být spíše nějaké cílové indikátory a do jejich dosahování by měly být zahrnuti také eh, zemědělci. A přičemž ochranu životního prostředí, klimatu a zvířat, to bychom měli považovat za tři průmyslová odvětví. A mm, jak si je třeba také zemědělců ptát, Eh, co je třeba dělat pro dosažení cílu a možná tedy podnikat spolu s nimi. Eh, paní Miller, eh, my jsme z toho neudělali hlavní princip, ale řekli jsme, že Nizozemsko představuje zajímavý model té kooperace mm, zemědělských podniků. Tady Eh, samozřejmě je, je třeba se eh, vlastně zabývat takovým nadhledem pro určitou oblast a to vlastně nemůže být ponecháno na jednotlivých firmách, ale musí tam být jakási spolupráce. Pan Heusling, ano, eh, poradenství politikům je naprosto nezávislé. Eh, my tedy tu nezávislost bereme velice vážně jako poradci, ale také na druhé straně politici jsou nezávislí na našich radách. Že? Eh, pokud se týče eh, v Německu jsme měli tedy 50 až 60 vlastně převodu různých prostředků, dneska je to více Půdy nám totiž ubývá. Já si myslím, že eh, to se nebude promítat tak eh, přesně eh, do průmyslu potravinářského, protože oni si můžou opatřit produkty, respektive suroviny jinde. Když se podíváme na to procento emisí z potravinářského průmyslu, tak tady nemůžeme mluvit o vině, protože všichni jíme a všichni k tomu přispíváme. A otázka je tedy to, že eh, velká část těch emisí eh, vzniká v zemědělství, tak to je sice pravda, ale taky spousta eh, nebo velká část toho je také z převozu a exportu, importu. No, tak to je. Pokud se týče z vyšování regulačního tlaku Eh, což tedy eh, zemědělcům stěžuje život, tak s tím souhlasím. A právě proto si myslím, že je třeba tu dotační politiku změnit. Eh, nároky na naší společnosti se tedy dříve nebo později stejně dostanou k zemědělcům a buď to tedy nějak zregulujeme, nebo jak si my to tady budeme muset eh, právně eh, zakotvit, tak aby mm, mohli plnit ty nároky, anebo budeme prostě pořád eh, dotovat a ty dotace, ta dotační politika se musí dále rozšiřovat, poněvadž pouze tedy legislativně to nejde. Zazněla tady otázka k dovozu. Ano, já si myslím, že tedy eh, import a export bychom neměli úplně zatracovat. Náš problém je, eh, že spotřebováváme v Evropě eh, příliš mnoho plochy pro produkci potravin a to je dáno zejména tím, že máme v naší dietě vysoký podíl masa. No a abychom si to mohli dovolit, potřebujeme skutečně dovážet krmiva ze zahraničí. E, jinak e, bychom mohli také jíst méně masa, nebo naopak tedy pěstovat rostliny a maso dovážet. Kleine Betriebe und große Betriebe. Malé a velké zemědělské podniky. U těch malých bylo řečeno, že ty malé, že tedy budou potřebovat přímé platby, ale ono vlastně, oni žádné takové nedostávají, poněvadž to je eh, podle plochy, že tyto přímé platby. A eh, vy víte, že v Německu máme to, že 20% eh, podniků bere 80% dotací. No, to není ideální, ale prostě mm, je to tak, že pokud to budeme odměňovat podle výkonu, tak to může otevřít příležitosti pro malé podniky. A tím eh, produktem, tím výkonem může být eh, potravina, produkce potravin a to musí odměnit trh. A nebo eh, můžeme taky jim poskytnout něco z státu. To může skutečně pomoci vytvářet takové menší trhy, pro malé podniky. A teď ještě dvě poslední věci. První věc, eh, eh, máme eh, neobdělávanou půdu, to ano, to existuje a to z ekologických důvodů prý není dobré. Extenzivní zemědělství podle ekologů je prý mnohem lepší, než nechat to úplně ležet ladem. A to znamená, že můžeme také z důvodu ochrany životního prostředí můžeme odměňovat hospodaření, ale tedy s cílem určitou plochu určitým způsobem obdělávat, nikoli paušálně sebe s ohledu na výnos. A ještě tedy eh, kondicionalita a ekoským, to byla otázka z Holandska. Já si myslím, že ta kondicionalita je dvojsečná to tady vždycky máme velké naděje v to, že když vy tady rozhodnete, eh, co musí nastat v celé Evropě, takže skutečně automaticky zavedeme ochranu eh, životního prostředí na všechny plochy, ale to zatím eh, nikdy nefungovalo. To ani u cross compliance nefungovalo, ani u greeningu Eh, ukazuje se, že prostě to nic moc k čemu nevede. A navíc eh, u té kondicionality eh, tam je ta oprávněnost taky mm, neúplně jasná. Spíš bychom měli v druhém pilíři odměňovat ten výkon. No a další otázky, na ty už nemám čas. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. A teď ještě dáme slovo eh, paní Kankarintě. Ne, asi není třeba. Takže pan profesor eh, Grete eh, zodpověděl úplně všechno. A možná ještě stručně. Jak dlouho by to mělo trvat, paní McGuinness? Reálně nejméně dvě finanční období. To je protiargument těch, kteří říkají, že nemůžeme přijímat platby o zrušit ze dne na den. Samozřejmě, že o to nikdo neusiluje. Já si myslím, že eh, dvě finanční období to byla dostatečná ambice. Pokud v příštím finančním výhledu eh, to bude minus 50%, tak potom v tom příštím období po něm tak by to mohlo být opravdu na nulu. Děkuji vám za první panel a teď bych navrhl. Eh, pan kolega chce ještě něco říci? Nejenom děkuji. Takže děkuji za společné slyšení, společné provedení slyšení a teď nastává panel číslo dvě a to je čistě zemědělská politika. Dostáváme se k horizontálnímu nařízení. Ano, děkuji. Děkuji tedy našim referentům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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon ein bisschen Zeit. Kolegyně, kolegyně, ztratili jsme pár minut, takže prosím, budeme pokračovat. A sice horizontálním nařízením. Máme opět dva hosty, pana Martina Píchu ze Zemědělského združení České republiky a, pana Jo Pačekla snad jsem to řekl dobře, eh, z organizace Farm Europe. A opět, eh, prosím, oba dva přednášející desetiminutovou přednášku, poté se dostane na zpravodaje, stínové zpravodaje a potom další kolegy. Pane Pícho, máte slovo. Eh, děkuji, pa, děkuji moc, pane předsedo. Eh, já jsem si připravil prezentaci a eh, s ohledem na tu diskuzi, která tady byla předtím, ji můžu poněkud zkrátit, protože a můžu taky na tu diskuzi navázat, protože samozřejmě otázka financování je velmi úzce zpětá s rozpočtem. Vy jste tady hovořili o tom, a pan, pan profesor z Humboldtovy univerzity hovořil o tom, že, Grete, že platby na plochu nejsou podmíněné jakoukoliv aktivitou zemědělců. A já s tím absolutně nemůžu souhlasit protože eh, kondicionality, včetně cross compliance, včetně greeningu a všech dalších věcí, jsou nejenom aktivity, které zemědělci musí plnit, ale zároveň jsou pokryty, nebo musí samozřejmě pokrývat i náklady, které jsou s tím spojeny. Tady vidíte graf, který ukazuje eh, studii, která byla provedena v Německu a ukazuje, že německí zemědělci na plnění těch kondicionalit vynakládají při, přibližně 315 euro na hektar. Jejich přímá platba je zhruba necelých 300 euro. To znamená, že ta přímá platba zhruba plus minus pokrývá ty náklady, které jsou spojeny s tou kondicionalitou. A když se podíváte na ten druhý sloupec, tak to je 69 eh, euro na hektar. A to jsou náklady zemědělců, kteří jsou v konkurenčních zemích, jako je Mercosur, jako jsou Spojené státy, jako je Austrálie, jako je Nový Zéland. A s jejichž produkty my se setkáváme i na evropském trhu, ale samozřejmě na tom světovém trhu. A ten rozdíl je samozřejmě to, co se, s čím se musí zemědělci v Evropě, potažmo tam to v tomto případě v Německu poprat. Tady to je rozdíl rozjeté na jednotlivé věci, ochrana půdy, vody, vidíte greening, air quality a podobně. A e, to samozřejmě do detailu nebudu rozebírat, ale jenom aby jsme si řekli, že zemědělci za přímou platbu odvádí společnosti, odvádí společnosti služby a mají s tím samozřejmě spojené náklady. Tady to je prosím vás graf, který ukazuje jednu obrovskou věc a my jsme v současné době situaci, v současné situaci svědkem toho, že země, zemědělci v mnoha zemích Evropy jsou nervózní, v mnoha případech i demonstrují. A demonstrují proč? Protože společnost na ně má obrovská očekávání na straně jedné, na straně druhé říká, že málo plní environmentální požadavky a dehonestuje jejich práci. A za třetí je to si řekněme, Eh, ignoruje to, že zemědělci mají nižší příjem než je zbytek průměrné, průměrné společnosti. A tady vidíte, jak se vyvíjí náklady zemědělců a ceny, za které realizují svoji produkci. To je graf v České republiky, je to od roku 1989, kdy jsme, eh, roku 1989 je 100%, je to stejná, stejná základna. A vidíte, že ceny zemědělců se za tu dobu do roku 2019 zvýšily 1,8 krát ale v tomto případě ten černý graf, což je inflace, a v tomto příkladě ceny vstupů, za které zemědělci nakupují e, pohonné hmoty, pracovní sílu a další věci, se zvýšily 5,7 krát. To všechno zemědělci museli absorbovat ve své ekonomické aktivitě, to znamená ve svých podnicích museli zvyšovat efektivitu. No a my jsme samozřejmě v situaci, kdy diskutujeme o budoucí společné zemědělské politice. A nejčastější diskuze, a tady ta diskuze, která tady byla, tomu nasvědčuje, ukazuje, se bavíme o environmentálních povinnostech zemědělců, což je naprosto v pořádku. Ale nemůžeme přece ignorovat ostatní cíle společné zemědělské politiky. A mezi těmi cíly je taky udržitelnost a je taky životní úroveň zemědělců. Tady se podívejte na to, jak se vyvíjí rozdíl ve mzdách, to je zase graf z České republiky, ale když se podíváte na Evropu, tak zjistíte, že ta Evropa jako celek bude na tom ještě o něco hůř. Rozdíl mezi mzdy, mzdami zemědělců a mezi průměrem české ekonomiky. A vidíte, že zemědělci v České republice nejsou schopni držet z hlediska růstu mest krok s, českou, s českým průměrem. Nejsou. A my jim říkáme, vy málo plníte environmentální požadavky, vy špatně hospodaříte, my po vás budeme chtět víc, ale zároveň říkáme, budete mít nižší rozpočet. A já říkám, z čeho to budeme platit. My už to nemůžeme brát na úkor, na úkor našich zaměstnanců, na úkor jejich mest, protože potom jsme neatraktivní a mladí lidé do zemědělství nebudou chtít pracovat. A my máme investovat do nových technologií, abychom byli schopni naplnit ta očekávání, která od nás společnost má. To znamená i s ohledem na životní prostředí. Ale v okamžiku, kdy my nejsme schopni ani zaplatit ty lidi, jak budeme investovat do těch technologií a jak budeme naplňovat ta očekávání, zvýšená očekávání, se kterými my souhlasíme. My žijeme na venkově, my víme, jak se vyvíjí životní prostředí a jsme ochotní, a jsme připraveni se zapojit do všech těch aktivit, o kterých tady hovoříte. Ale já říkám, že jestliže od nás očekáváte, že budeme plnit víc a chcete tady nová ekoschémata a nové další kondicionality, v tom případě Nemůžete souhlasit, a já jsem moc rád, že Evropský parlament tu pozici má, nemůžete souhlasit s krácením evropského rozpočtu. A teď k té druhé části, o které jsem se tady chtěl zmínit, a to je samozřejmě otázka, předmět i toho nařízení, o kterém se tady diskutuje. My jsme v situaci, kdy Evropská komise přichází s novým modelem. S novým modelem, pan profesor tady o tom hovořil, který má být založen na tom, že budeme plnit nějaké konkrétní cíle. Ty, měly, ty konkrétní ukazatele ty by měly být naplněny na, navázány na konkrétní cíle v rámci naší společné zemědělské politiky. Já s tím naprosto souhlasím. My jako zemědělci, jako podnikatelé jsme zvyklí plnit nějaké, nějaké cíle. Ovšem, nemůže se stát to, čeho my se bojíme a doufáme, že se to nestane. Že na jedné straně budeme plnit všechny povinnosti, které plníme doteď, včetně administrativních povinností navázaných na to, na to plnění těch povinností. A přijde ještě nový model, který nám uloží další povinnosti z hlediska skladování těch jednotlivých cílů až dopadem na toho konkrétního jednotlivého zemědělce. Protože jinak ho zahrneme administrativou a on nebude schopen ani hospodařit. A samozřejmě to, se, to je věc, která tady velmi vážně hrozí. Protože samozřejmě nám zůstávají cross compliance a gajeky a my všichni musíme plnit jako ty povinnosti, které z toho vyplývají. Ale zároveň, zároveň je potřeba si říct, že my musíme ale plnit ještě další věci. Přijdou nová ekoschémata, například v České republice. Dneska diskutujeme potenciálně 12 možných ekoschémat. A s každým tím ekoschématem samozřejmě jsou spojené aktivity, ale je spojena administrativní povinnost a jsou spojené kontroly. Ale to znamená další, další povinnosti navíc, administrativní. Vedle toho máte ještě ale další návrh na zastropování přímých pladeb a další povinnosti spojené s definicí, definicí skutečného zemědělce. Kolega z Polska se tady ptal, pan Kalinovský se ptal na to, a že hovořil o tom, že je potřeba definice. Já jsem přesvědčen o tom, že ne. Že nemusíme mít jednotnou evropskou definici. Že stačí definice na národní úrovni, která bude, eh, která bude zohledňovat ty specifiky daného členského státu. Protože, abyste si udělali představu, jak Evropská komise v rámci technických konzultací vykládá skutečného zemědělce. Máte rodinnou farmu, jsou tam dva bratři. Jeden zemědělský hospodaří, druhý, byť je spoluvlastníkem, je majitelem restaurace a ta restaurace má nějaké příjmy. A Evropská komise chce, abychom posuzovali, jestli příjmy z té restaurace nejsou větší než z toho, z toho hospodaření. A pokud ano, tak ten zemědělec není skutečným zemědělcem a tudíž nedostane ani korunu z evropských dotací. Pokud si to roz... uvědomíte, že my jsme tady 20 let motivovali zemědělce, aby diverzifikovali své činnosti, aby nebyli závislí jenom na zemědělství, tak jsme v situaci, kdy Spousta zemědělců nám úplně vypadne z rámce společné zemědělské politiky. Nebudou plnit ani zá, základní povinnosti, ani cross compliance, ani gajeky, nebudou plnit ani ekoschémata a nebudou se hlásit ani do programu rozvoje venkova. Protože my je označíme za ne, nezemědělce. Za neskutečné, ne za skutečného zemědělce. To přece není možné. To přece není možné. A jenom ta administrativa, obrovská zátěž i ve vztahu třeba k zastropování přímých pladeb. Kdyby jsme měli rozlišovat, jestli zemědělec pracuje na poli a je zemědělec, nebo jestli pracuje pro obec, protože v zimě hrabe schrnuje sníh eh, na silnici, v tom případě už zemědělec není. A jestliže jezdí na jiném poli pro jiného zemědělce ve službě, tak už taky zemědělec není. Dokážete si představit na úrovni konkrétního zemědělského podniku, jak budete evidovat jeho pracovní dobu? Teďka pracoval tři hodiny jako zemědělec, teď dvě hodiny nepracoval jako zemědělec, tři hodiny pracoval. No to jsme z toho přece musíme zbláznit. A tady to je opravdu vážně navrhováno. A já doufám, že vy si zachováte chladný rozum a že tady tu věc nepřipustíte. Další úplně poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit. A to je samozřejmě otázka, která souvisí se s tím sankčním systémem ve vztahu ke kondicionalitám. My samozřejmě jsme v situaci, kdy zemědělci musí plnit nějaké povinnosti a musíme je kontrolovat. To je logické a nám je to samozřejmě, eh, nám je to samozřejmě jasné. Ovšem, nemůžeme v okamžiku, kdy nějaký zemědělec něco poruší, ho okamžitě sankcionovat, protože těch povinností je tolik, že není v silách jednoho soukromého zemědělce, aby si nastojoval všechny ty povinnosti. To upřímně řečeno dneska není. Takže v okamžiku, kdy udělá nějakou chybu, my ho nejdřív musíme varovat, musíme mu dát nějaký čas na to, aby tu chybu napravil a teprve potom ho musíme sankcionovat. A to by mělo být právě precizováno v tom návrhu toho, toho, toho nařízení, které tady máme a to, co nám tam samozřejmě velmi vážně chybí. A potom je potřeba si uvědomit, že ty sankce by měly být přiměřené té velikosti toho provinění. Nikoliv, že přijde o významnou část, část podpora dotací na straně jedné a na straně do, druhé on udělá naprosto bezvýznamnou marginální chybu. To přece, to přece takhle nejde. Takže to je věc, která nám tam chybí, kterou bychom chtěli, aby vy jste eh, samozřejmě navrhli a precizovali. To je z mé strany všechno, ten závěr zhruba sou, eh, schrnuje to, co jsem chtěl říct. Děkuji. Vielen Dank. Dann Děkuji, teď se dostáváme k našemu druhému eh, přednášejícímu, a pan Pašeku. Prosím, máte slovo. Well, thank you very much, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste vyslovil mé příjmení velice dobře, to si buďte jist. Děkuji vám za pozvání jak eh, z výboru Agri, tak z výboru Envy. mi potěšením tu zde dnes být. Takže prosím, eh, obraťme se prezentaci. V první řadě bych si chtěl tady prověřit, jaká je vlastně ta politická ambice v rámci navržené reformy SZP. Zda bude mít jednodušší a efektivnější SZP nebo ne. To horizontální nařízení, které je předmětem této části tohoto panelu, je takovým zásadním milníkem, k tomu, zda se splní nebo nesplní tyto záměry. Připomeňme si tedy stručně, jaká je stávající situace. Situace je taková, že máme pravidla, která jsou vlastně vytvořená spoluzákonodárci, tímto parlamentem a radou a ta pravidla jsou stejná pro všechny členské státy, mají je tedy uplatňovat po celé EU. A e, existuje také kontrola plnění, kdy se dohlíží, zda jsou plněna všechna ta opatření na všech úrovních. Taková je tedy dnešní situace, nicméně ona se změní, pokud tedy návrh komise bude přijat. Podívejme se trošku tedy detailněji na ten stávající návrh. Už eh, se to projednávalo trošku v tom prvním panelu, že už tu nemáme ten soubor společných pravidel. Budeme tu mít soubor národních i dokonce regionálních strategických plánů, které se mohou lišit které v některých případech mohou být, řekněme, konkurenční jedny s druhými a nebudeme mít prostředky ze strany spoluzákonodárců prověřovat, zda tu tedy bude v konečném důsledku společné pravidlo či dostatečná míra ambice. Takže je to 27 národních strategií. A tím, že tu bude 27 já už tu tedy omlouvám se, eh, kladu Spojené království stranou, tak nějak předbíhám. Měl bych tady asi napsat 28, Takže pokud tu budeme mít tyto národní strategie, tak tu budeme mít i tou národní úroveň plnění, protože když si členský stát nadefinuje eh, určitá pravidla určitým způsobem, tak v jiném členském státě to zase bude jinak. Bude tu odlišný mix politik, jiné nástroje, jiné postupy, bude se to lišit stát od státu. Tady Evropská komise bude prověřovat, zda evropská legislativa je respektována a to bude vše. Když se přesuneme na ty nové požadavky týkající se eh, každoroční výkonnosti, tak Evropská komise už nebude nucena dokládat eh, tu regulérnost plateb. To bude záviset na členských státech. Nebude tu komunikace o výsledcích a o tom prověřování na evropské úrovni i když tedy tu vlastně vynakládáme se společnými údaji. A to bude mít dopady na tu každoroční výkonnost, protože ten každoroční follow-up bude prováděn tak, že se zaměří na výsledky s možnými finančními dopady, pokud tedy ty cíle, ty výsledkové cíle nebudou dosaženy či respektovány. To prověří Evropská komise a bude to mít možné finanční dopady. Ohledně víceleté výkonnosti, tady se bude uplatňovat to stejné pravidlo, ale nebudou tam výsled, eh, ty, eh, budou tam tedy eh, výsledky zobrazeny. Abych to zestručnil, nebude se prověřovat plnění na úrovni zemědělců ani prověřování o regulérnosti plateb na evropské úrovni. A pak tu budou ty nové úrovně o té roční výkonnosti a víceleté výkonnosti s příslušnými finančními dopady. Otázkou je, co to všechno znamená. Jedno plus tu je, a to bychom měli zdůraznit, že už nebudou existovat dvojí kontroly ze strany komise a členského státu ohledně míry plnění ze strany zemědělce. Taková situace je platná nyní a je to vítaná změna. A za nového nařízení už to bude možné, proto nemusíme měnit to nařízení. Ale Jakožto mínus tu vidím, že zjednodušení nebude zajištěno, protože členské státy tu budou čelit třem úrovním kontrol a to rozhodně není zjednodušování. Možná dojde k zjednodušení na úrovni eh, oddělení komise, protože nebudou eh, dvojitě ověřovat tedy ty výdaje zemědělců. Pak eh, to bude riziko reformaci, protože ta vlastně povolení pro národní strategie budou odlišná v jednotlivých státech. No a pak rada a parlament jakožto spoluzákonodárci budou vyloučeni z toho ustanovování, vytváření strategických plánů a těch uplatňovaných povinností na úrovni členských států. A teď, co se týče výkonnosti, to bylo důležité téma i v tom, jak Evropská komise předkládala svůj návrh. Máme tu opravdové ukazatele výkonnosti, když se podíváme na to, na tuto tabulku máme tu výsledky eh, týkající ukazatele výsledku a outputu, což může mít odlišné finanční dopady. Takže podívejme se tedy na tyto dva sloupky, výsledky. Máme tu tedy podpory, pod, pod, je to podmíněno kondicionalitou, ale výsledky jsou spíše statistické a mohl bych říct si to samé i pro ty ukazatele výsledku. Tady není ukazatel toho, čeho bylo vlastně dosaženo. Ukazatelem takového druhu by mohlo být třeba to, k jakým došlo k uhlíkovým úsporám, nebo Eh, kolik eh, nitrátů, o kolik jich bylo užíváno méně v zemědělství. Ono je možné to nějakým způsobem zhmotnit a započítat to do těch ukazatelů. To jsou ale spíše taková statistická opatření, která do, eh, prokáží to, co se provádí. Dále ještě k těm eh, negativním bodům mohu říci, že jsou tu dva pozitivní v návrhu komise. Žádá se tu o národní strategie, které by mohly vytvořit koherentnější rámec mezi těmi intervencemi z prvního a druhého období a vytváření opravdových strategií. To je rozhodně pozitivní. To, že bude více informací o dopadu těch opatření, které se mají implementovat, to je pozitivní, to také. Ale jak jsem právě zmínil, ten soubor těch navržených ukazatelů, to není takový soubor, který by umožnil opravdové hodnocení dopadu. Plnění a cíle, to je rozhodováno na úrovni členských států a dohled, tak ten může být roznorodý. Nedojde k žádné opravdové simplifikaci, protože se to vytvářejí dvě nové vrstvy toho reportingu a nejsou tu žádné opravdové záruky pro daňové poplatníky ani pro spoluzákonodárce, že opravdu té přidané hodnoty tu bude více. Já mám málo času a prostoru, takže se přesunu k jednomu bodu, který eh, se neobjeví tady v této prezentaci, ale chtěl bych o něm stručně pohovořit, pane předsedo. Je to otázka o té krizové rezervě, 14. článek horizontálního nařízení. Komise zde nenavrhuje žádné změny, ale my víme, že krizová rezerva existuje v dnešní době, ale není efektivní, nebyla nikdy použita. A čemu dnes čelíme? Čelíme klimatickým změnám, které jsou čím dál vyhrocené jsme svědky také větší volatility na trhu a vnímáme větší tlak, jak díky Brexitu, to k tomu ještě dojde, a také díky obchodním vyjednáváním. Tady ve vaší sněmově o tom určitě víte. Podle nedávných e, opatření třeba ze strany Spojených států, třeba Airbus, e, ono to nemá nic společného se zemědělstvím, ale zejména zemědělství, na zemědělce dopadly ty nejhorší možné dopady. Takže my, podle mého názoru, potřebujeme navýšit, a to urgentně, odolnost tohoto odvětví. A ta opravdová krizová rezerva by měla být zapracována do tohoto horizontálního nařízení, aby umožnila se tomu postavit může být navýšen, může to být navýšeno postupně až na těch 5 miliard prostřednictvím zdrojů, které jsou přiděleny, ale nebyly využity a umožní to umět rychle reagovat a ono to uspoří obrovské množství peněz. My vynakládáme 1,5 miliard eur, ano, už končím, abychom se vypořádali eh, s krizi v mléčném odvětvi a kdybychom nereagovali tehdy rychle, mohli bychom utratit eh, nakonec mnohem více. Takže, pane předsedo, jsou tu problémy, co se týče simplifikace a neefektivity a pak tu vidím problém i s tou rezervou krizovou. Referenten Děkuji oběma přednášejícím a dáme slovo eh, s našim zpravodajům. A prosím, dodržujte čas. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za eh, vaše přednášky. Pro mě bylo důležité eh, ve své zprávě být transparentní a dokumentovat zjednodušení. Vy jste to ve svých grafech ukázali, takže to vlastně eh, není tak jasné, jak to vypadá v návrhu komise. U transparentnosti jde o e, strukturování aktérů. Teď víme, kdo je za co zodpovědný. A teď e, vlastně jde o to, abychom měli v tom plnění také transparentnost a zodpovědnost. Otázka, jak si myslíte, e, že by měly být příslušné orgány eh, vybaveny tak, aby těm novým auditním úkolům eh, mohly dostat. Indikátory vlastně známe. A potom tady ty nové performance modely, eh, tedy kromě finančních údajů také výstupy, tak my vlastně output a recite chceme eh, mít vlastně eh, a ty cíle vlastně, jak se plní, mít pouze co dva roky. Čili myslíte si, že by to se dalo podpořit a eh, my jsme žádali také to 1,5 miliardy, tak o to žádáte vy. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že ty prezentace byly, byly velice jasné k horizontálnímu nařízení. Návrh komise nepřináší žádné zjednodušení ani pro zemědělce, ani pro členské státy. I když ve stávající podobě má EZP jenom jednu eh, úroveň kontroly, která je o souladu eh, s pravidly, tedy ze strany zemědělců, tak ten text tady dává dva, dvě vrstvy. Jedna vycházející z plnění a druhá za, založená na realizaci. A k tomu je ještě ta víceletá, eh, víceletý přehled založený na výsledcích. Takže ze čtyř možností eh, pozastavení pladeb je najednou osm možností eh, pozastavení nebo odebrání. Takže jaká je přidaná hodnota takového nařízení komise z hlediska zjednodušení? A jak skutečně zjednodušit tento model implementace. Máte k tomu nějaký návrh, něco, o co byste se s námi chtěli podělit? Sì, grazie Presidente, grazie naturalmente anche ai relatori per l'esaustivo. Děkuji. Já chci poděkovat také za, eh, naše přednáš- za vaše přednášky, velice podrobné. Eh, já souhlasím s řadou z toho, co bylo řečeno. mně jde vlastně o jednu věc. E, a to jste taky už zmínili, a sice e, to je ta e, přehnaná flexibilita pro členské země, jak vyplývá z nového návrhu komise. Já se obávám, že tato přehnaná flexibilita členským zemím dává možnost vlastně de facto podkopávat tu eh, společnou zemědělskou politiku i tedy eh, s tou, sou, v souvislosti té eh, ekorevoluce, kterou tedy ohlásila paní von der Leyen. Ale společná zemědělská politika je také jedním ze základních prvků boje proti klimatickým změnám já tedy eh, neříkám, že eh, je to důležitější, než udržet tu jednotnost. Nevím, to je moje, eh, moje taková obava. Teď tedy k tomu leveling model. Není tady nebezpečí, že tedy národní orgány byly přetíženy různými těmi kontrolami? Děkuji. Nyní paní kolegyně Mec. Mám otázku, jsem tu, jsem zde, týkající se vý, na výkonnost a účinnost eh, to, to je oznamo, toho oznamování. Na pana Pačeku mám první eh, otázku. Když říká, že ty výsledky jsou pouze statistické, nebylo by lepší měřit výkonnost SZP spíš dopadem? To je první otázka a další obsah indikátorů bude definován ve strategickém plánu, ale jeden důležitý aspekt hodnocení výkonnosti horizontálního nařízení je, jak často měříme. Každý rok nebo každé dva roky? Čili jaká je ta frekvence toho, kdy ověřujeme, že ty věci jdou do správným směrem. Náš zemědělský systém je jako nějaká velká loď na moři. Když je někde nějaký ledovec před námi, musíme si toho uvědomit včas, abychom mohli změnit kurz a zabránit tomu. A tady je hodně potenciálních ledovců a možné zmizení malých e, usedlostí. E, protože někteří si myslí, že je to větší zátěž, ale už máme pro ty zemědělce. Ale máme třeba systém Ajax a máme data z Koperniku, máme společná výzkumná centra, máme výměny osvědčených postupů. Takže pokud je o, o reporting, ohledně té výkonnosti, dá se to dělat dobře, inteligentně, aniž bychom navýšili administrativní zátěž pro zemědělce. Snad. Možná budeme muset vytvořit nějaké nové pracovní místa v zemědělských oblastech, ale to asi není to eh, hlavní, co chceme. Děkuji, pan kolega David. Všichni víme, že existovaly civilizace, které zanikly proto, že nebrali dostatečný ohled na zhoršování životního prostředí, které sami způsobili. Já bych chtěl položit dvě otázky panu inženýru Píchovi. Jedna je těžší než druhá. Nejdřív ta lehčí. Co nastane, pokud ten rozdíl mezi požadavky na zemědělce a mezi podmínkami, které mají zemědělci k dispozici na jejich řešení, se bude nadále zvětšovat, eh, řekněme v horizontu nějakých 10-15 let. A druhá otázka, eh, co by bylo třeba učinit, eh, aby ty problémy byly řešeny adekvátně, jaká opatření by mohla a měla být přijata bez ohledu na směry, které dnes převažují protože si eh, dovedu představit, že eh, civilizace může zaniknout i proto, že eh, řeší problémy životního prostředí neadekvátním způsobem. Dank, kolegy Jürgel. Jürgen. Dann, ähm... Ne, takže pan kolega Dorfman. Eh, pane eh, Pícho, já eh, vám dávám zapravdu mnohem z toho, co jste řekli. Prostě je třeba se více zamyslit nad tím, co jste řekl na téma aktivní farmář nebo skutečný farmář, to řekl už dříve pan kolega Kalinovský. Eh, možná, že musíme také eh, připustit, že ty vázané platby často vedou k tomu, eh, že peníze jdou mnohým subjektům, které de facto nemají nic společného se zemědělstvím. Nejsou to ani zemědělství, nezemědělci, ani zemědělské závody, ani vlastníky půdy. Možná jsou to často investoři, kteří mohou být dokonce i ze třetí zemí. I toto musíme přece v systému nějak řešit. Děkuji paní kolegyně Šojdrová. Bych chtěla poděkovat oběma za jejich prezentace a začnu od eh, druhého, od pana Pančeko. Vy jste položil na začátku správnou otázku, že si musíme definovat politickou ambici. Uh, a s vámi naprosto souhlasím. Vy jste vyjmenoval řadu rizik a je velmi eh, alarmující, že se eh, v těchto nařízeních nedaří snižovat administrativní náročnost. Eh, opravdu z tohoto mají zemědělci velkou obavu a když hovoří i nová komise o podpoře rodinných farem, tak právě rodinné farmy jsou ty, které nemají administrativní síly na zvládnutí nových nároků, které by tato eh, reforma přinesla. já se vás chci zeptat jestli v obou eh, nařízeních která už byla diskutována v tomto horizontálním vidíte nějaký prostor kde by bylo možnost zjednodušit víc vstříc a zamezit těmto obavám. druhá otázka je na pana kolegu píchu který eh, zmínil rovněž požadavky které máme na zemědělce a ten nový požadavek tedy ta, ten skutečný nebo aktivní zemědělec. rozumím tomu dobře co jste řekl že se ne, není třeba bránit tomu, že budeme požadovat, aby byla definice skutečného zemědělce ale, e, jako povinnost, ale na národní úrovni by tato definice měla být dána podle národních podmínek. To je pro mě ta otázka. Děkuji. Kolega Amaro. Pan kolega Amaro. Dobrý den, Děkuji, pane předsedo. My známe společnou zemědělskou politiku, která platila za to, aby se navýšila produkce. To bylo dávno. Pak jsme poznali takovou SZP, která platila za to, aby se neprodukovalo. No a nyní bychom rádi poznali takovou SZP, kdy si přejeme produkovat, ale jiným způsobem. To je dobře. Vzhledem k těm novým výzvám, ale i ta společná zemědělská politika musí také platit, protože my tu můžeme mít dvě odlišné osy, jak nahlížet na tuto SZP. Já tady souhlasím, že je třeba rozlišovat mezi tím, kdo je zemědělec, ale nemůžeme vyloučit toho, kdo obdělává půdu. Tady asi nemůže být vše na jedné úrovni. Tady s tím souhlasím, s tím, co řekl kolega Dorfman ale nemůžeme z toho vyloučit ty další, protože z, eh, z ohledu na produkci obdělávání půdy jsou také důležití. Já bych tady chtěla říct si, pane předsedo, následující. Evropa eh, v tom má velice jasno a myslím, že všichni od levice po pravici z politického hlediska se připojujeme k tomu, že chceme zemědělství, které bude zelenější a mladší. Otázkou je, zda Evropa, Evropská komise ve svém návrhu připustí, myslím, že by měla připustit, že abychom měli takové zemědělství, tak musíme v Evropě toto financovat, to zemědělství, protože nejen, že je to něco pro nás společného, ale je to otázka potravinového přežití, je to otázka strategická pro Evropu. Děkuji, pan kolega Kužmiuk. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat za eh, velice zajímavé vystoupení. Eh, mám otázku na pana Píchu. Eh, vy jste hm, tady uvedl zajímavá čísla, mimo jiné tedy, kolik stojí zemědělce plnit požadavky. Tam bylo vlastně v Německu 315 euro na hektar a necelých 70 euro ve třetích zemích. To je šokující. A už to ukazuje, jak evropští zemědělci opravdu eh, bojují na globálním konkurenčním trhu. Ale chci se zeptat na eh, jednu věc. Eh, my tady teď máme nové ambice, které se týkají klimatu, zdraví lidí, spotřebitelů a tak dále. Myslíte si, že je možné to všechno zvládnout, aniž výrazně zvýšíme peníze pro zemědělce, aniž by tedy dále klesla jejich konkurence? Schopnost. Pan kolega Castro. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat oběma řečníkům za prezentace. Pane Pašeku, my víme, že pokud se projde tento návrh, tak to budeme mít 27 nebo 28 národních strategických plánů. Ale pokud členské státy budou kontrolovat, Evropská komise bude či nebude kontrolovat následně, tak ty kontrolní nástroje budou nadefinovány. Ale jak to bude v případě, že se ty cíle nesplní, tak jak, jakou bude pravomoc eh, mít komise? Děkuji, pan kolega Jár. Eh, Děkuji a mě velice těší, že se to dneska tady skutečně točí kolem zemědělce, my to neustále proklamujeme a že tedy bychom mu měli ulevit eh, od byrokracie. Eh, my teď máme mm, vlastně 27 eh, různých zemědělských politik, nebo mohlo by se stát, že to tak bude. Máte nějaký mm, nápad, jak tomu zabránit tomu rozpadu, jak udržet tu jednotnost? Eh, protože eh, to vlastně nemůžeme nechat rozpadnout kvůli eh, různým podmínkám. Děkuji, pan kolega Buda. děkuji za prezentace. Takže teď se právě nacházíme v této situaci, že máme ty národní strategické plány. A samozřejmě nemůžeme měnit tuto situaci nemůžeme se vracet zpátky, ale co se stane s těmito situaci, protože zemědělci, oni se opravdu bojí nadměrné byrokratizace, která může částečně vzejít z členských států, ale třeba v Rumunsku na základě uh, regulace z Bruselu oni udělají z toho ještě víc regulace. Takže jak stanovit skutečně společné regulace, abychom zabránili nadměrné byrokratizace, ale ze strany členského státu. Jak eh, v tomu zabránit? Děkuji. Vielen Dank, Frau Kollegin Toleré. Merci, euh, président. Euh, la proposition de la commission... Děkuji. Paní Tolere, co se týče kontroly výdajů se, se, se, se to není zjednodušení ani pro státy, ani pro členské státy. Když vycházíme z indikátorů tak, takzvaných outputů, tak to vyvolává velké otazníky ohledně proveditelnosti, což je velice důležité, vzhledem k tomu, že státní zprávy nemohou předvídat, to, do jaké míry se zemědělci připojí k dobrovolným systémům, jako jsou ty takzvané ecoschemes. A e, takže pro zemědělce a pro zemědělce oni budou muset pokračovat nadále, respektovat všechny ty e, e normy schody. Takže pro ně to žádné, žádné zjednodušení nebude. Neměli bychom se náhodou eh, spíš zamyslet nad tím, jak udělat méně eh, eh, je, složitý ten systém kontroly? Děkuji. Ještě čtyři jména další řečníků. Tady máme a uzavírám seznam řečníků, poněvadž už máme 20 minut spoždění. Pane Picho, vy jste řekl, že Eh, zemědělce stojí eh, nějakých 315 euro eh, splnit všechny ekologické mm, ekologické závazky. Myslíte si, že by těch ekologických závazků mělo být méně? Vy vlastně říkáte, on, on dostává 300 euro, stojí ho to víc. A jak to vysvětlit ovšem zemědělci, Eh, že eh, chrání životní prostředí a dostává za to peníze. Já, když tedy hážu eh, své odpadky do správného koše, tak za to nic nedostanu. Ta, ta, ta logika mě vlastně tady nefunguje. Druhý bod. Znáte zprávu z New York Times. Také vaše země byla zmíněna kde tedy ty peníze nekončí mnohdy v rukou rolníků, ale musím bohužel hovořit o korupci. Eh, takže my se musíme bavit o tom, kdo je to aktivní, aktivní zemědělec, to nejde. Eh, děkuji, kolega Flanagan. Eh, the biggest positive. Takže největší pozitivum Evropské unie z mého hlediska je, že dává zemědělcům v mé zemi v Irsku přístup k masivnímu trhu. A vynakládáme hodně peněz na zemědělství. Ale říkám si, co si oba řečníci myslí o Eh, té, tom výjimečném opatření 50 milionů od Evropské unie a 50 milionů, které má doplnit Irsko, na snížení produkce eh, hovězího, aby nedošlo k deformaci trhu na našem trhu. Za a zatím dočasně přitom se dalších 99 eh, tisíc tun bude dovážet z jiných trhů. Takže co si myslíte o vynakládání peněz daňových poplatníků na snižování produkce, přitom kdy se zároveň budou dovážet, eh, dovážet maso? Eh, Paní kolegyně Afram, já jsem měla stejnou otázku jako pan kolega Buda. Paní kolegyně Vercionová. Děkuji, děkuji za slovo, zdravím. Já mám také eh, otázku nebo případně návrh, jak byste se na to dívali, otázku toho aktivního zemědělce. Ten problém i u nás v České republice je veliký jak zvlášť některé ty největší firmy přesně odtékají vlastně ty finanční prostředky, které jsou určené na zemědělství, rozvoj venkova úplně mimo venkov do jiných do jiných oblastí. To znamená, já jsem přesvědčena o tom, že ten problém je třeba řešit. Ale samozřejmě také tu mluvíme o tom, jak je obrovská administrativa, jak si s tím zemědělci rodinné farmy neumí poradit, jak je třeba to snižovat a tohle by je zatížilo. A e, je tady ten příběh těch dvou bratrů, co pan Pícha zmínil. Proto eh, se ptám, jak bychom se dívali na to, kdyby třeba ta, ten, ta definice zahrnovala to, že, musí to doka- eh, do, eh, že to musí dokazovat vlastně určité zemědělské firmy až u určité velikosti, například vyjádřené v balíku eur těch dotací, které vlastně ty firmy, firmy dostávají, protože ty velké firmy na to mají aparáty, mohou si to dovolit a tím bychom ochránili rodinné farmy. Děkuji. Děkuji, tak tím můžeme ukončit otázku a já teď dávám každému z našich eh, přednášejících hm, pět minut na zodpovězení. Jako první pan Paseku, dobře. Well, thank you very much, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že tu zazněla taková společná otázka, společné téma, z těch položených eh, otázek ze strany poslanců, tedy jak můžeme zjednodušit ten model. Velice stručně. Já jsem bývalým úředníkem komise. Dostal jsem se do komise v roce 1986 do roku 2013 a pamatuji si, že v DG Agri eh, již tehdy byla strategie pro zjednodušení oddělení, pro zjednodušení ředitelství, pro zjednodušení speciální poradce, pro zjednodušení, no a výsledek. No nicméně eh, nyní už mohu hovořit volněji, což by bylo tedy realističtější. Ohledně toho návrhu Nemusí to být roční výkonnost. Není to ani zapotřebí poměřovat to v zemědělství. Více leta poměřování ehm, výkonnosti by byla reálnější, třeba ohledně snižování nitrátu nebo emisí CO2, tak můžete mít ty výsledky v tom přechodném období po třech, čtyřech letech. Takže snižme tedy ty úrovně samotného reportingu. To je jedna věc. Druhá věc, převezměme tu myšlenku, že členské státy budou dohlížet na plnění přímo s těmi příjemci, tedy se zemědělci, a komise nemusí provádět double check. To už je zjednodušení. Ovšem, tady reaguji na to, co řekl pan De Castro, ale nezacházejme tam, kde respektování shody na úrovni zemědělce v každém členském státě by byla černá skříňka pro tu evropskou úroveň. Protože ono to tu zaznělo, je, jsou to prostředky daňových poplatníků, jsou to společné prostředky, takže bychom měli mít možnosti, jak to prověřit i na evropské úrovni. Pak otázka flexibility podkopáváme tu základní charakteristiku SZP, nedáváme dostatečnou flexibilitu zemědělstvím. To je pádná otázka. My flexibilitu potřebujeme, to řekli mnozí z vás. My nemůžeme uplatňovat průřezově stejným způsobem všechno ale musíme mít společné vize, společná pravidla v rámci flexibility. Můžeme mít ekvivalentní opatření a pak může být na členském státu rozhodnuto, jak to bude se společnými pravidly. Já to můžu doložit příkladem. Jeden členský stát může mít určitou částku v rámci prvního pilíře, aby třeba navýšil oblast hovězího. Jiný členský stát zase tím navýší mlékárenské odvětvy a to může Eh, vybízet k té konkurenci mezi členskými státy. Je dobré mít tu i nějaká společná pravidla, než jenom soubor 27 různých, které budou kolidovat. V tom novém eh, návrhu je ten model právě takového rázu a vyplývá z toho, že tu bude mnoho reportingu. A ještě také zareaguji na otázku pana Flanagana. Vy jste velice efektivní v tom, jak prokazujete, jaký je tu rozsáhlý protiklad. Ale když každé z těch opatření, pokud tomu tedy dobře rozumím, ve vaší zemi, kde je těch dvakrát 50 milionů, jednou z EU a jednou z národního rozpočtu, Byly to prostředky jakožto reakce určité anticipace Brexitu, aby se snížil ten tlak, který by byl vytvořen v příjmech eh, tedy z toho odvětví s zim dobytkem. Mercosur to je obchodní dohoda, která by měla být přínosná pro mnoha odvětví i mimo zemědělství, jako jsou služby či průmysl, ale co se týče zemědělství v EU, tak to bude benefit pro jiné odvětví a vytvoří naopak nátlak třeba na tu oblast hovězího. On, to je vždy takový problém s obchodem. My určitě obchod potřebujeme, protože to jsou velké příležitosti pro zemědělce. My potřebujeme hodně vyvážet, my jsme vývozci číslo jedna globálně a potřebujeme, aby to pokračovalo. Ale jak zareagujete pak na ty negativní aspekty? A vy jste to zmínil, pak ještě více dovozu hovězího. Myslím, že tady bychom měli mít eh, výkonnější a měli bychom mít tu funkční krizovou rezervu. No a nyní zareaguji portugalsky, protože chci zodpovědět kolegovi. Co se týče dotazu pana Amara, Návrh komise je zelenější, tedy být zelenější, být mladší. Co v tom můžeme udělat? Problém z návrhu komise je ten, že nezajišťuje, aby SZP v budoucnu byla zelenější. Jak my zajistíme s těmi 27 či 28 různými národními strategiemi, aby byly všechny zelenější? Portugalská strategie, nevím, jaká bude, bude zelenější než třeba uh, strategie ze země ABC, anebo bude méně zelenější než dnes? A jaké budou cíle? Jak budeme moci mít společné cíle na úrovni EU pouze s národními strategiemi? Jak budeme moci pobízet mladé, aby vstoupili do zemědělství, když se nebudeme věnovat problematice nízkých příjmů se společnou vizí, se společnými prostředky a s opatřeními, které budou také eco-friendly, ale povedou hlavně k navýšení příjmů programu pro zemědělce. Děkuji. Děkuji, eh, musíme tedy bohužel dbát na čas. Pane Pícho, máte slovo. Eh, Děkuji. Eh, hrozně moc otázek, eh, zkusím to vzít hodně rychle. Děkuji za to, že tady hovoříte o tom, že pokud chceme mít větší ambice, musíme financovat rozpočet. Naprostý souhlas, s menším rozpočtem to prostě nelze. Já jsem se snažil právě upozornit na to, že už dneska máme problém, že ekonomická úroveň zemědělců se zhoršuje a proto ty nepokoje. A v okamžiku, kdy my jim přidáme ještě další povinnosti, se kterými se budou vázat další náklady, tak samozřejmě se to ještě negativněji promítne. A nevnímejte to prosím jako, jako jasně jim jde jenom o peníze. Tak to prostě není. Zemědělci žijí na venkově a mají ambice e, pomáhat a naplňovat e, nějaké ekologické vize a cíle a, a rozhodně to není o tom, že by jim šlo jenom o to, abychom dostali maximální rozpočet. Co se týká Mercosur a tlak na ceny, víte, e, a ono to souvisí těch několik otázek dohromady. Eh, kolega se tady ptal, jestli by je smysluplné, abychom snižovali stavy zvířat u nás a pak je dováželi z Mercosuru. No samozřejmě, že není. Protože Mercosur nemá žádné ekologické cíle. My ano. A budeme je mít. A v okamžiku, kdy u nás budeme snižovat produkci, no tak je bude nahrazovat někdo jiný. Stavy živočišné výroby, eh, spotřeba, spotřeba živočišných produktů se zvýší do roku 2050 téměř o 30%. Možná ještě o víc. A ale někdo tu poptávku bude pokrývat. A když nebudeme pokrývat my, s, naším, s naší zemědělskou politikou, která má zohledňovat e- environmentální aspekty, no taky bude pokrývat někdo, kdo takovou politiku mít nebude. A ten globální dopad, a teď se můžeme bavit o tom, jak se vypalují dešné pralesy v Brazílii, bude samozřejmě mnohem horší. Já ale nejsem proti smlouvě s Mercosurem. Protože Česká republika, ale i naše země, my přece hovoříme o tom, že potřebujeme obchodovat. I zemědělci potřebují obchodovat. Evropská unie je největším exportérem potravy na světě ale taky druhým největším dovozcem potravin na světě. A to je prostě potřeba vnímat, že přece my nechceme eh, snižovat naši produkci a produktivitu a efektivnost. To by nebylo dobré. Konkrétní příklad. Přece, není, přece je lepší mít jednu krávu, která dojí 8 tisíc litrů, než mít dvě krávy, která, které dojí 4 tisíce litrů. S ohledem na to, že samozřejmě jedna kráva e, produkuje mnohem méně skleníkových plynů než dvě krávy. A vím, že se vám to mnohým nelíbí, ale prostě jako musíme na to koukat i racionálně. E, další věc, která se týká která se týká uh, otázky, um, uh, jak zabránit nadměrné byrokracii. No v první řadě nesmíme nastavovat nové další nadbytečné uh, opatření. Otázka ve vztahu k aktivnímu zemědělci. Kol, polský kolega, on tady už nesedí, v, té první, v tom prvním bloku hovořil o tom, hovořil o tom, že um, Eh, u nich v Polsku je mnoho lidí, kteří vlastní půdu, nevykonávají zemědělskou činnost a pobírají přímé platby. Vaše otázka směřovala k těm velkým podnikům holdingového typu u nás v České republice. To jsou dva pohledy. Podle mého názoru nás musí zajímat, jak ten zemědělec hospodaří. Na každém jednotlivém hektaru zemědělské půdy. A jestli plní ty povinnosti a očekávání, které od něho máme, my jako společnost, které nastavíme v rámci nové, posílení, no, nové posílené kondicionality a zároveň v rámci nových ekoschémat. A to je přece to gro. A jestli je to malý zemědělec nebo velký zemědělec, je přece úplně jedno. To nás přece vůbec nemusí zajímat. V České republice ta ekonomická úroveň se promítá do toho, že lidé nechtějí podnikat v zemědělství a ty farmy a ty podniky jsou na prodej. A najednou nám zvětšují se ty podniky a ty farmy. A vznikají tady ty podniky holdingového typu. No protože samozřejmě nikdo nechce v tom zemědělství podnikat. A přece, přece kvůli tomu, že e, tady vznikají tady ty podniky, je nebudeme trestat. My po nich přece chceme, aby něco odváděli pro společnost. To je to, co nás zajímá. To, co vás musí zajímat. Z hlediska i té výkonnosti. Eh, potom tady byla otázka eh, ve vztahu k, k, k že eh, přehnaná flexibilita pro členské státy může podkopávat společnou zemědělskou politiku. Samozřejmě to je velmi složitá otázka, protože určitá míra komunality je potřeba, i ve vztahu k té konkurenceschopnosti uvnitř té Evropské unie, protože úplně odlišné podmínky samozřejmě eh, znevýhodňují některé země. Můžeme se dneska bavit o tom, jestli stejná úroveň přímých pladeb je férová nebo není. Ale druhá věc, samozřejmě, určitá míra flexibility je taky nezbytná, to tady říkal pan kolega, protože přece máme úplně odlišné podmínky u nás eh, ve Španělsku nebo ve Finsku. A eh, představa, že budeme schopni nadefinovat jednotný kritérium, já můžu říct, že já jsem se sešel s našimi vědci a bavili jsme se o tom, jak bychom nadefinovali třeba ideální správný stav organické hmoty v půdě. My jsme došli k závěru, že je to tak, tak, tak, tak nesmírně komplikované a složité, protože máme mnoho typů půdy, máme různé nadmorské podmínky, máme různé klimatické podmínky. A je to opravdu velmi složité definovat jednu úroveň, toto je ta správná míra e, organické hmoty, kterou bychom chtěli od všech zemědělců. Jo, takže a teď, kdybychom to chtěli ještě uvnitř Evropské unie, to přece není, není vůbec uh, jednoduché. Omlouvám se, jestli jsem neodpověděl na všechny otázky, ale jsem připraven se s váma kdykoliv sejít a kdykoliv o těch věcech diskutovat. Děkuji za pozornost. Genau, wir können die verbliebenen Fragen ja gerne. Ano, přesně tak. Ty zbývající otázky můžeme dojednat i bilaterálně, protože nyní musíme pokračovat. Čeká nás třetí panel. Tímto vám tedy srdečně děkuji. Eh, děkuji řečníkům z druhého panelu kdy jsme se zabývali horizontálním nařízením, i když jsme z části se odklonili od stanoveného tématu. A nyní společná organizace trhu, řečníky bude Pedro Gallardo a Eduardo Russo. So, dann würde ich vorschlagen, wir steigen gleich ein ins takže já bych navrhnul, abychom se okamžitě pustili do panelu číslo 3. Poprosím naše řečníky, aby přišli i hned k prezentacím. Každý z vás, prosím, pohovořte na 10 minut, aby nám ještě zbyl čas na případné dotazy. Tak. Dobré odpoledne, děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji výboru pro zemědělství za pozvání. Já jsem místo předsedou Zemědělského združení ve Španělska, také předsedou Copa Cocheca a také předsedou Združení Španělska pro udržitelné zemědělství a také regionálního Združení pro jich Andaluzie. My zemědělství se, zemědělci se cítíme pro následování, je nás čím dál míň a asi vyhyneme, pokud to tak bude pokračovat. A nevím, kdo nás bude vyživovat už se něco děje, sektor se o, jak si mobilizuje, ale nyní k těm společným organizacím trhu. Uh, SZP e má tedy určitou orientaci. Evropská komise nenavrhla nějaké změny v intervencích na trhu. Legislativní návrh komise, co se týče společných organizací trhu, e, ohledně zemědělských produktů se e, obrací na jednotlivá odvětví. Leží jim na srdci konkurenceschopnost a zjednodušení pravidel. To znamená, my na Kopa Kocheka schvalujeme tyto záměry a i to, že mají být povinné pro zemědělské státy. Články 2 a 18. Tady si nemyslíme, že by chtěli něco opravdu důležitého dosáhnout. Myslíme si, že to vše zůstane při starém a zemědělci pak budou vlastně platit za to, jaké to bude mít dopady na trh. Komise činí určitá rozhodnutí a myslíme si, že jsou to možná jenom politické reakce na nějakého ruského veta nebo reakce na nějaké eh, eh, navýšení cel ze strany Spojených států. Takže ohledně organizace trhu hovězí dobytek. Tady by se mohly navrhnout podstatné změny. Nám se líbí, že se budou i nadále pokračovat ve vylepšování eh, školních určitých programů podpora na zlepšování potravy našich dětí ve školách, to se nám líbí. No a co se týče reakcí, třeba fitosanitární oblast, tady si myslíme, že my nejsme úplně zodpovědní za nejrůznější fitosanitární krize, ale na nás dopadá právě to uzavírání, povinné uzavírání určitých farem. Co se týče oblasti rýže a možné veřejné intervence, tady chybí referenční hodnoty, protože jsou nič, nižší než samotné náklady. To už jsme zaznamenali u, už i u olivového oleje, takže bude asi zapotřebí tu referenční hodnotu navýšit. Zaznamenali jsme jsme, že u 115 tun pouze 3 e, tisíce tun, e, protože cena 0,83 to není reálná cena, to si děláte legraci, takže takto by to dál rozhodně nemohlo být. Také je zapotřebí větší míry flexibility, například u soukromého skladování, například u másla to je jedno z těch mála opatření, které máme. Navrhujeme my zemědělství a komise by měla navýšit, navýšit zase tu referenční cenu. Je zapotřebí, aby tu byla větší jasnost, abychom mohli mít eh, tedy lepší přístup eh, k těmto hodnotám. Navíc Evropský parlament by se měl zasloužit o to, aby tu byly lepší podmínky, například oblast vinařství Oblast vinařství je také hodně postižena um, dopady tady, tohoto, tady těchto dohod. Jsou tu uh, rozsáhlé vinice, které musely naprosto skoncovat s produkcí. Například oblast eh, eh, Reva Lambruka, ta skončila a v jiných oblastech se třeba zachovává strana a situace z minulosti. Pak tu máme určité druhy eh, alkoholických nápojů, které tu mají určité vnucené podmínky ze strany Evropské komise. My si myslíme, že by tomu tak nemělo být, protože máme my sami určité nástroje, jak to zlepšit. Pak, co se týče eh, zeleniny, tady bychom si přáli větší míru transparentnosti na trhu. U vepřového masa Tady bychom chtěli větší míru transparentnosti. Eh, leží nám na srdci například produkce šunky, kterou bychom si přáli mít eh, trošku jasnější. Každý, takový, každý druh potraviny má svá specifika, má své nutriční hodnoty, má nejrůznější složky, takže by se mělo zabránit používání stejné terminologie u odlišných produktů. Například hamburger vegan nebo sojové mléko. Tady si myslím, že to by se mělo objasnit. Pak, co se týče vajec, tady bychom opravdu měli mít řádné označování ohledně původu. U medu je to také problematické. Co se týče původu, tak by tam měly být procentuální hodnoty eh, ohledně toho složení, z jakých zemí. Často jsou to míchané medy. Myslím si, že to všechno by mohlo opravdu přidat eh, té přidané hodnoty pro zemědělství. Takže SZP by měla nabízet různé způsoby, jak podpořit tu politiku kvality. A pak ještě k těm strategickým plánům. My si myslíme, že je důležité bojovat za určitou výjimečnost. Přejeme si, aby zemědělství bylo opravdu kompetentní, aby přispívalo do toho hodnotového řetězce řetězce a aby se umělo vypořádat s riziky. Společná zemědělská politika by měla být odolnou politikou, protože víme, že tady se dělá ještě hodně málo pro zemědělství a naši zemědělci nedokáží čelit té neférové konkurenci, která přichází ze třetích zemí, z jiných kontinentů. Máme v Evropské unii rozsáhlou tradici, rozsáhlou historii, přejeme si produkovat, máme vhodný merchandising v Evropě, takže ano, potřebujeme určité podpory pro určité podniky. Je to naprostou prioritou, pokud mají nedostatečné prostředky. Leží nám na srdci oblast simplifikace, zjednodušování, zejména tedy pro zemědělce, a pak zachování charakteristik specifičnosti každého odvětví a pak také nám vadí to nevhodné užívání označování. A pak ještě oblast elektronického obchodu, to je zase nějaká novinka, která není dostatečně obsažena. A u nás v organizaci Kopa Kocheka si eh, eh, přejeme tedy, aby toto vše bylo obsaženo, abychom měli kompetentní společnou zemědělskou politiku, která by posílila naše zemědělce, aby poskytla potravinový řetězec vhodný a ten nejlepší pro Evropskou unii. A co se týče otevírání trhu, tady bychom měli podpořit dobrovolnou produkci a vhodné proto i harmonogramy. A nyní pohovořím jakožto zemědělec. Roztrhnu tyto papíry, těch mám více než dost a řeknu vám velice jasně, jak to s námi je. My už toho máme pokrk. Došlo k manifestacím v Paříži, v Berlíně, v Nizozemsku a brzy i ve Španělsku. Přicházím sem jako zemědělec, říkám to, už toho máme dost a taky říkám, musíme jíst a kladu si otázku, co nám řeknete zítra, že musíme přemýšlet a že máme hlasovat, já nevím, to asi není nejlepší. Nám se také nelíbí, že si tu někdo hraje s fitosanitárními produkty. Máme Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin, tu platíme z našich daní a také se nám nelíbí, že se kritizují eh, tyto agentury. A také se nám nelíbí, že nejsou uplatňována stejná pravidla, jaká jsou umožněna jiným zemím. Není tu reciprocita. Přichází k nám spousta produktů z jiných zemích, ale reciprocita pak opačným směrem nefunguje. Také nemůžeme využívat více biotechnologií, nových technologií, abychom čelili klimatickým změnám. Nelíbí se nám, že nám nutí určité modely zemědělství. Vždyť ta kultura v každé zemi je odlišná. Ano, ekologie, biotechnologie, to vše může být udržitelné a jít ruku v ruce. Nám se nelíbí komerční pravidla, která nejsou reciproční. Třeba s Mercosurem to nás ve Španělsku hodně bolí. Také, čeho už máme dost, je třeba chovatelství v rámci zemědělství, kdy je obvinováno za klimatické změny. My jsme vlastně jediným odvětvím, které může pomoci vyřešit klimatické změny. Myslím si, že zemědělství tady může hodně pomoci. A také se nám nelíbí, že my jediní platíme za dopady toho, že se rozšiřuje třeba počet vlků v našich lesích. A pak ještě budu citovat jednoho kolegu, kdo znečišťuje, ten platí a ten, kdo pomáhá to očišťování, tak ten by měl mít nějaké benefity. Děkuji. Vielen, vielen herzlichen Dank. Man hat Děkuji vám. Ano, E, tady je vidět, že toto prostě muselo zaznít, to je taky o tom společném tržním řádu. No a nyní pan Russo. Monsieur le Président, merci de nous donner... Děkuji, že mi dáváte možnost se vyjádřit v tomto hemicyklu. Takže, já jsem Ruso, jsem zemědělec, biozemědělec už 20 let na jihozápadě Francie a představuji eh, tady tedy jaksi um, biofarmáře, organické farmáře z mého regionu. Je to se skupení Interbio, které združuje jak si tuto pro, profesi, ti, kdo uh, vy, produkují finální produkty, uh, organizace Eh, producentů, včetně zpracovatelů a distributorů. A já bych chtěl na úvod udělat takovou paralelu k tomu, co řekla finská kolegyně o těch podmínkách k regenerace půdy. Co vlastně umožňuje prostřednictvím zemědělských praktik dosáhnout toho, aby se ta hodnota nestrácela? Chtěl bych se vyjádřit k ekonomickým a sociálním eh, vztahům v, v, u bioprodukce, aby ta eh, se nesnižovala hodnota a aby byla rovnoceně rozdělena mezi všechny v tom řetězci. To znamená, aby existovala lepší rovnováha eh, směrem jaksi dolů v tom řetězci směrem ke spotřebiteli. Když se podíváme na e, rodiny a ta jednotlivé, jednotlivá povolání, tak celkem tato práce by mohla e, tedy jak si vytvořit určitou společnou hodnotu. Za, za, reprezentujeme se 1,3 e, miliard příjmů celkem, což je asi 6500 zemědělců. A to umožňuje vytvořit určitý perimetr práce pro vytvoření něčeho nového. Nebudu zacházet do všech podrobností, ale to, o co jde v našem projektu, je, abychom byli schopni sledovat každý ten článek z hlediska vytváření celé ekonomiky. Ukážeme si to na příkladu, jednoduchém. Ale to schéma, které tam vidíte, sice vypadá jednoduše, ale vyžadovalo vlastně hodně analytické práce, je, toho, je zatím hodně práce mezi těmi aktéry. Takže my jsme schromáždili producenty, organizace producentů, Eh, pekaře a některé distributory, skladovatele, abychom viděli, jak se ta eh, hodnota, jak je rozdělena od pšenice až po chleba. A po, určité část, po určitém čase společné práce jsme byli schopni trošku rekonstruovat celý ten řetězec a co jsme konstatovali, je, že když se podíváme na cenu eh, biologické pšenice a náklad produkce, což je 433 eur na tunu, což je v tomto kontextu nedostatečné vlastně pro zemědělce. A pak se podíváme na cenu bagety. Když nešáhneme na marži těch článků mezi tím, ale vidíme tam jenom ty dva centy tom, tam, k tomu přidáme, tak vidíme, že když máme ty prostředky, tak je tam určitý manévrovací prostor, který sice se nenahradí samozřejmě veškerá opatření, která musí eh, přispět Evropská unie, aby podpořila podporu v zemědělství ve prospěch respektování životního prostředí, ale je to určitý doplňkový nástroj, který umožňuje tu hodnotu e, nějakým způsobem hledat až k producentovi. A my bychom chtěli legislátorům eh, dát určitou možnost, vidíte tu návratnost té hodnoty, dát u této iniciativy umožnit, aby tady byla určitá právní jistota, legitimita občanská, abychom, aby ten model byl udržitelný, aby mohl fungovat. A v tomto formátu se to dá dělat, protože tu máme určité dostatečně velké teritorium a dostatečně velký počet lidí, který obsluhují určitý objem práce. A také ty lidé se, není to tak velké, že ty lidé, lidé se znají. A tato práce u toho jsme udělali například také s pšenici, vejce. A podařilo se nám najít určité vrstvy hodnoty v tom toku. Když analyzujeme ekonomiku, ale také logistické toky, tak si všimneme, že jsou tu určité úspory, určité hodnoty, které eh, lze potom použít v jiné části toho řetězce. A jedna věc, která je pro nás důležitá, abychom podpořili tyto iniciativy. To, čemu říkáme community food, je, aby vlastně z legislativního hlediska tu nebyla ta nemožnost těch dobrovolných eh, aktérů vytvořit eh, územní ekonomiku, která by uspokojila všechny její účastníky. A aby také prodej a komercializace kvalitních produktů probíhalo recipročně to znamená, aby i velkodistributoři a distributoři se účastnili toho vytváření toho hodnotového řetězce. Aby všechny ty články od včetně toho prvního, čili zemědělce a posledního e, spotřebitele nebyly tím nějak poškozeni. Další aspekt je, abychom zajistili, že budeme mít nějakou referenci a sběr informací na evropské úrovni o objemech produkce, o cenách a o maržích. Takže potřebujeme také evropskou a vládní podporu, aby z toho vznikly jasné databáze, aby z toho bylo možno vytvořit eh, nějaké ekonomické, vyvodit nějaké konkrétní ekonomické kroky. Tato práce vychází z dvou metodik, které se vzájemně doplňují, pardon. Jinak sběr informací a využití dat a pak práce v rámci pracovní skupiny, kde jsou zástupci skupin zastupující vlastně celý ten řetězec potravinářský a zemědělský. Takže děkuji vám za pozornost. Vielen herzlichen Dank an die zwei Referenten und Děkuji našim dvěma přednášejícím a nyní tady otázky. Eh, paní kolegyně de Castro se už nechce ptát, kolegyně Sander. Ano. Děkuji, pane předsedo. A já děkuji oběma přispěvatelům za informace, o které se s námi podělili. Děkuji. Sdílíme stejnou vášeň pro zemědělství. Známe tu významnou roli, kterou zemědělství hraje. Zemědělství ekonomickou roli, roli z hlediska životního prostředí. A to musíme připomínat, eh, aby to nebylo takové to očerňování zemědělství, což se rozmáhá stále více v Evropě. Je to velice bohaté téma. Pozorněme na otázku trhu, řízení, prodeje, kvality, spolupráce mezi zemědělci a samozřejmě konkurence a řešení krizí krizového řízení. Vy jste ukázali ve všech vašich návrzích, že je to velmi rozmanité. A když slyším vaše návrhy, tak vlastně reagujete na návrhy komise a říkám si, že jdeme správným směrem, přesto co už bylo odhlasováno. Že jednoduchá otázka. Kdyby se mělo něco změnit, proti tomu, co Komagry skládalo, tak co by to bylo. Dank, kolegy Dissel. Děkuji, pan kolega Dessel. Zidon, je vais m'associer au, au propos. Já, si, já chci doplnit, jsem se zeptal Ansander, problémy, s nimi se setkáváme v tom zemědělském sektoru. Myslím, že všichni v tomto sále jsme na, určitě tomu citliví. A máme také tu zodpovědnost předtím, než budeme odpovídat k nějaké jin, na jinou problematiku, abychom reagovali skutečně na problémy zemědělců, abychom jim při, přinesli nějaké příjmy a ohled. Čili takové to spolu organizace trhu. Tam bychom měli odblokovat to, co brání zemědělcům se organizovat, aby byli uh, efektivní, aby získali tu přidanou hodnotu, a také by bylo možno reagovat na očekávání občanů. Takže je to trošku v souladu s diskuzemi, které jsme vedli předtím s dalšími přispěvateli, hlavně dalších otázek. Všichni musíme, ne se nesmíme zavírat dveře vůči různým novinkám, novým řešením. Dank, kolege Pito. Děkuji, kolega Pito. Monsieur le Président, merci aux inter... Děkuji, děkuji všem eh, za prezentace. Pane Galero, myslím, že trošku jak si sdílit, sdílíme pohled na diagno, jak si tu diagnozu, ale možná ne, ne se ne, nedohodneme na odpovědi na tuto situaci. Po, po té, co jsme vlastně se vzdávali veškeré regulace a věřili jsme v, jen v trhy. Nebylo by dobré dá, mít trošku větší regulační kapacitu prostřednictvím toho nařízení, o kterém se dnes hovoří. Eh, ta, jsou to obč, eh, různé ty obchodní války, klimatické problémy a tak dále. Nebyla by chyba ještě jednou znovu, jenom protože furt reagujeme, něco eh, řešíme, že bychom ty trhy regulovali jaksi trošku víc holisticky. Objevuje se nová, nové zemědělství, do toho patří eh, i ekologické zemědělství, je tady velká poptávka a zvyšují se plochy. To tedy odpovídá poptávce a environmentální a také z hlediska pohody zvířat. Ale proč to není zohledněno v tom nařízení, i když ty náklady jsou jiné? v biozemědělství a v konvenčním zemědělství. Takže jak, jak to do toho chcete zapracovat? Děkuji. Děkuji a prosím další řečníci maximálně 30 vteřin. Za to strásno představitel, myslím, že je... Eh, děkuji, děkuji oběma za eh, tyto opravdu vášnivé přednášky, které přicházejí pravý čas. Tady je důležité, abychom v rámci branže drželi při sobě a aby se zisky rozdělovaly rovnoměrně a spravedlivě. To by bylo daleko lepší než eh, subvence. Eh, odměny za eh, veřejnou službu, to je ochrana životního prostředí, eh, ochrana zvířat a také garance příjmu. To by mělo platit pro všechny zemědělce, konvenční i bio. Potřebujeme různé pobídky pro různé technologie a také přiměřený příjem. Zemědělci jsou Eh, řešením, nikoli problém. Kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Mne těší, Pedro, že se mohl dostavit k nám a hovořit s takovým nadšením a popsat nám, jak hodně trpí při své práci zemědělci ve Španělsku. Myslím si, že je důležité hovořit takto se zapálením. My jsme se tu sešli i s kolegy z Envy, abychom se dozvěděli, jak vypadá ten opravdový svět. Já ti ještě jednou gratuluji za tvůj příspěvek. A chci se připojit k tomu, co říkám. Ono to může být podružné, ale rozhodně není normální, aby se stanovila cena 0,83 za skladování olivového oleje. To je úplně naprosto nepřijatelná, nepřiměřená nízká cena. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat oběma řečníkům. Společná organizace trhu hraje důležitou roli, co se týče stabilizace trhu, ale nedávné události, jako to bylo právě s olivovým oliv, olejem, nás vede k tomu, že musíme přemýšlet o tom, jak změnit určité postupy, třeba ohledně toho soukromého skladování. U společných organizací trhu tady Evropská komise klade důraz na ty meziprofesionální Eh, združení, ale Španělsko se u těch producentských organizací málo zapojuje, takže bych chtěla od španělského řečníka vědět, co mají tyto organizace dělat, aby byly ambicioznější v rámci nové ZP. Pane předsedající, Pane předsedo, eh, udržení platnosti eh, subvencí ještě další dobu, jak to navrhuje komise, to je správný krok a skutečně by to mělo být eh, tak, eh, jak je to v zemích dneska. To jsou ty 13% plus 2%. Eh, mě zajímá otázka tabáku. Podmínky pro pěstování tabáku jsou různé. Možná by bylo dobré aby v těch vyjmenovaných eh, sektorech, eh, respektive eh, plodinách, tak by tam ten tabák měl být taky. A bohužel dnes tady nemáme rovnou konkurenci. Pan kolega Buda. Domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Takže myslíte si, jako dva zemědělci, že zpracování produktů, že co, co vlastně brání skutečně tomu zhodnocení těch zemědělských produktů. Je Heusling. Děkuji, kolega Heusling. Pane Gládovi, jste řekl, že společnost je nefér eh, vůči zemědělcům. Ano, vy vlastně eh, říkáte, Eh, vy jste vlastně byl proto, aby se změnil cukerní řád a další řád eh, a eh, my jsme byli pro zachování a teď vlastně vy nám tvrdíte, že my tady týráme zemědělce. Tedy my jestli, jestliže vysázíte na GMO, tak eh, nik, žádný spotřebitel to není. A jestli vy na to sázíte, tak to opravdu k tomu nemám co říct. Pan Kalivína? Pane, my víme, že eh, malorolníci den za dnem eh, krachují a také hm, malí, malí řemeslníci a podobně skutečně chceme, eh, je použít a dát za eh, lidi, eh, kteří prostě za oběti velkých firm. Ne, ne, ten zemědělec prostě má svoji roli tak ve svém regionu a to je třeba respektovat. Děkuji, pane předsedo. VTO by mělo mít účené mechanismy na řešení problémů trhu, kterým čelí zemědělci, včetně eh, obchodních konfliktů. Jsou tu ty americké sankce, ale přece existují eh, a přitom ty mechanismy podpory začínají až dvě, tři dny. Mohli bychom mít nějaké legislativní opatření ve VTO, které by byly automatické, aby byla určitá automaticita pomoci zemědělcům tak, aby mohli čelit problémům na trhu. Další se týká Lisabonské smlouvy o ucelenosti evropských politik. Chceme včely, dovážíme eh, med, který není skutečný med. Můžeme změnit tu směrnici o medu, abychom jednoznačně mohli dávat na balení původ toho medu, protože by to mělo být všechno ucelené. Děkuji tolik otázky a nyní eh, mohu dát pouze každému na odpověď maximálně dvě minuty a potom ten zbytek si prosím vyřiďte bilaterálně. Pan Galardo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za položené otázky. Co řekla paní Sender? My souhlasíme, co je třeba změnit. Články 2 18 a 19. Myslíme si, že jsou nebezpečné, je třeba je změnit a do určité míry tedy také vítáme eh, tuto změnu. Pan Vito hovořil o takové předběžné regulaci. Ano, je třeba anticipovat a pokračovat v tom, protože pak nastane potravinová krize, eh, zdravotnická krize, je třeba anticipovat. No ale pak jsou tu obchodní dohody. Je třeba jim umět rozumět a hlavně požadovat, aby byly reciproční, abychom měli nástroje a mohli je používat. Ale také jsme řekli, můžeme činit více z méně prostředky. Už jsme to řekli u minulé reformy. Také můžeme mít zelené platby, ale prostě nemůžeme činit více s menším rozpočtem. Máme být environmentálnější, tak nám dejte více prostředků. Nebo budeme dělat méně. K otázce příjmu, ano, to je důležité pro obdělávání půdy, ale já uplatňuji na pšenici stejnou cenu už 25 let a o 40% nižší u slunečnice než před těmi 25 lety. Já jsem dříve platil o 40 eh, centů více, nebo dostával 40 centů více, ale teď už tomu tak není. Žijeme v globálním trhu a musíme ochraňovat eh, naše zemědělství. Paní Aguilera, ano, naprosto vám, eh, s vámi souhlasím, děkuji vám za podporu a doufáme, že při tom druhém kole jednání, že z toho vzejde tedy něco, kdy s námi nebudou takto mávat, protože ta, těch 0,83 pro soukromé skladování olivového oleje to prostě není vůbec koherentní. Chceme aspoň euro. Pan Jurgel, vy hovoříte o O tabáku tady k tomu nemám co dodat. A pak ještě tedy ta potravinová funkce ve světě. My musíme prostě krmit lidi. Já žiji eh, na venkově úplně osamoceně 6 kilometrů od nejbližší osady. Dobře, já souhlasím, musíme být eh, solidární s Afrikou, ale uh, jsou tu tisíce lidí. Dobře, máme krmit Afriku, máme jim pomáhat. V Nigeru v dnešní době tam ta populace také eh, obrovsky roste. Prostě bude nakrmíme, a nebo přijdou k nám, takže to budeme mít problém. Děkuji. Jsou své minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo. Pane Byto, vy tady říkáte, že biologické eh, profesní svazy by se mohly integrovat na úrovni VTO. No, to bychom byli rádi. Samozřejmě nechceme, eh, je to sektor, který se rozvíjí, přichází do toho stále noví vstupující eh, metody, zemědělství je často v jakési inferiorní pozici že potřebujeme více, být, více zarámování, potřebujeme zejména, zejména ochranu práce, meziprofesní práce v našich regionech, potřebujeme vytvo, vytvo, vytvářet eh, společné eh, společné pravidla a tak dále, aby eh, je důležité, abychom byli z právního hlediska chráněni. Aby naše práce nebyla spochybňováno. Takže doufám, že budete jednat tomto, tímto směrem. Děkuji vám. Děkuji těmto panelistům. Mám e, otázku na e, tlumočení. Můžeme-li přetáhnout o pět minut? E, ich hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Wunderbar, dann kommen wir jetzt. Ähm Dobře, děkuji. Tak eh, nyní bych dal slovo eh, zástupci eh, výboru regionu, pan Krosovi. Děkuji, děkuji, že jste nás pozvali, že jsme, můžeme představit hlavní doporučení výboru regionu k příští společné zemědělské politice. A samozřejmě vím, že musím mluvit rychle, takže to zkrátím. Nemohu přečíst všechny návrhy, mám, máte v malém dokumentu, který byl distribuovan, ale přidržím se jen toho hlavního. Výbor regionu doporučuje do sežení konvergence přímých pladeb ve všech členských státech do roku 2026 a konvergence mezi členskými státy do roku 2027. A aby se spravedlivě veřejná podpora rozdělovala, tak chceme zastropování přímých plateb, ale při zohlednění 50% nákladu eh, pracovníků. Pokud je malé a eh, střední, tak eh, tam by měly být určitá minimálně 30% z prvního pilíře. Také je možný transfer fondů z, na prv, do prvního pilíře, z venkova z druhého pilíře, není možné z, z, zastupovat ty jednotlivé fin, eh, fondy, protože je, je, nesmí chci také zúraznit ty environmentální aspekty. V posledním eh, zprávě z listopadu eh, Učení dvůr eh, ko- konstatuje, že komise nestanoví žádnou dlouhodobou vizi pro Eh, zemědělství. Chybí tu tedy jasnost v tom, jak by se mělo ověřovat, že strategické národní plány ohledně eh, klimatických ambicí budou dostatečné. My si to myslíme také. A proto výbor regionů žádá minimálně 30 fondů z prvního pilíře na eh, ty ekocíle a navržení evropských cílů a výsledků, které budou kvantifikované a měřitelné. To znamená snížení o 30% oproti 2017 těch skleníkových plynů ze zemědělství v, v členských státech, zdvojnásobení eh, plochy ze, ne, za biodě zemědělství a eh, té eh, jaksi reálné využívané plochy, snižování pesticidů anebo dodržování té směrnice o dosyčnanech. A ochrana vod. Takže tyto cíle pak umožňují také snížit deformace trhu mezi členskými státy. A samozřejmě, že nesmíme narušit ten společný aspekt této politiky, aby se nerozdrobilo na 27 jednotlivých politik. A Žádáme také za post, postat, pod, postupné začlenění chovu, tedy zrušení chovu, začlení toho chovu v klecích, aby byla definována hustota těch zvířat a dotace tam, kde budou překročeny, a byly regulovány. A také musí být podmíněnost environmentálního dopadu opatření. A chtěl jsem vyjádřit nepokojení také ty, místních orgánů týkající se zprávy a uplatňování nové ZP. Již zpráva Evropského parlamentu o budoucnosti ZP zdůrazňuje potřebu res, plného respektu rozdělení kompetencí v, v rámci každého členského státu, tak Evropská komise navrhuje určitou eh, vlastně znovu nacionalizaci SZP, což připraví regiony o možnosti do toho zasahovat, přizpůsobeno k realitě v jednotlivých oblastech. A to si tady budeme konec konců říkat i eh, zítra. doporučení, které doporučuje dokonce nacionalizaci těch dvou pilířů tedy pardon, racionalizaci, ne nacionalizaci, opravuje se řečník, tak, aby byly jasné cíle, aby se rozvýšily, zvýšila místa, a to i prostřednictvím decentralizace koncepce programů v rozvoje venkova. A tak, teď taková naléhavá aktualita. Zemědělský sektor Evropské unie je velmi ohrožen prioritou eh, vývozu a dovozu. A protože máme klimatické cíle, musíme změnit i naši obchodní politiky a upřednostnit evropský trh. A mezinárodní trh musí být zasazen do správného kontextu. Proto výbor regionu eh, chce, aby se změnily pravidla ve prospěch vztahů, které budou solidárnější. Jen komentář. Děkuji vám za komentář a teď ještě stručně dám mikrofon komisi. Já myslím, že za tři minuty eh, to zvládnete okomentovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za slovo, ač stručné. Mm, tři komentáře. Za prvé, Přímé platby. Eh, musím připomenout, že eh, Evropská unie je povinna na základě své zřizovací smlouvy eh, zajistit solidní životní úroveň zemědělců. Přímé platby se podělí 40% na příjmech zemědělců a pořád eh, je tedy příjem farmářů zhruba na polovině jiných sektorů. Takže tady vidíte, jak je, velké, velká je to výzva. Nicméně eh, mezi členskými zeměmi jsou velké rozdíly. Eh, například v Nizozemí je to daleko menší rozdíl než třeba, já nevím, ve Finsku nebo v Německu. Takže proto tedy my se snažíme nějakým způsobem vyhradit eh, prostředky eh, pro právě zemědělce a de facto necháme tady volnou eh, ruku členským zemím a když vlastně členská země zjistí, že tam pro tu stabilizaci příjmu není třeba tolik prostředků, tak samozřejmě může zmenšit, zmenšit tedy přímé platby. Čili toto je vlastně ta filozofie. Pan profesor Krejta hovořil tedy to, to rozdělení 20, 80, 80 80% dotací jde 20% farmářů. Jenomže můžeme se na to podívat jinak. Když se eh, podíváte na to Eh, rozdělení, tak eh, více než eh, tři čtvrtiny peněz jde farmářům hospodařícím na méně než 150 hektarech a opravdu méně než čtvrtina jde těm průmyslovým zemědělcům, bych tak řekl. To je druhý bod. Teď pokud se týče ten, new, ten nový model kompliance a tak dále, já myslím, že o tom bychom se mohli Eh, bavit eh, dlouho o tom, co tady někteří řekli, ale v podstatě my to nemáme tak, že bychom to vrstvili na sebe. My máme jasný vztah mezi farmářem a národními orgány. A um, farmář musí plnit určité národní předpisy, aby získal dotace. A o komisi budou posílat zprávy o výkonnosti a to bude pro nás základ, abychom tedy splnili naši povinnost vyplývající ze smlouvy, abychom provedli tedy to každoroční hodnocení což je důležité, protože jsme zodpovědní právě té příslušné autoritě a tou, tomu orgánu a tím jste vy. Takže taková je linie a pokud tedy na to budeme nahlížet takto, tak to bude obrovský potenciál pro zjednodušování. Nebude to složitější, právě naopak jednodušší, jak pro zemědělce, tak pro národní orgány. Pak pan Pašeku také hovořil o tom, že bychom neměli užívat ty ukazatele dopadu, co se týče tedy hodnocení naší politiky. My je budeme používat, to ano, ale pouze po tom ukončení období a z tohoto důvodu tu bude komise pro komisi a ne komis, o, povinnost pro členské státy. A pokud mi dovolíte ještě minutku, už jsem tu slyšel hodně apelů pro navýšení té safety net. Víte, že my jsme to nechtěli, my jsme chtěli zachovat tu tržní orientaci. Pouze jsem vám chtěl položit otázku, pokud tak učiníme, odkud přijdou ty prostředky. Vždyť Eh, vlastně končí finské předsednictví, bude to nový víceletý finanční rámec a odkud přijdou ty prostředky z jiné oblasti eh, zemědělské politiky, to zase pak poškodí jiné zemědělce a to by asi určitě nelíbilo, to, nejlep, to by se určitě také vám nelíbilo. Děkuji vám, děkuji komisi, děkuji všem účastníkům eh, také těm, kteří se účastnili přípravy a provádění tohoto slyšení, také všem panelistům a myslím, že nám to v příštích měsících velice pomůže, až budeme pracovat na nové SZP. A já tedy to nebudu natahovat, jenom vás ještě v této chvíli zvu na koktejl na závěr roku, což bude takové neformální setkání